Dobrý den, velice vás vítám při zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu dnes v pondělí. Pořad jednání máte k dispozici. Neobdržela jsem žádné návrhy na změnu pořadu jednání, sdělení předsedkyně, naleznete také ve zprávě Code News a také informaci, že se jednání vysílá na webu a také složení jazykového režimu. Dnes bych chtěla upozornit na tu zprávu o jednání se Světovou bankou a to bude kolem 17. Eh, hodiny 30 minut. Bod číslo 3, eh, Georgi Pirinsky z Bulharska, výroční zpráva rok 2013 a zpráva PIV. Dnes budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a eh, slovo má hned pan zpravodaj. Prosím. Thank you, Madam Chair. Promiň. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva, kterou předkládám a žádám o pozornost vašeho výboru, sleduje jako základní cíl samozřejmě prezentaci velkého množství porušení pravidel, nesrovnalostí které nahlásila komise v výroční zprávě za rok 2013 a kromě toho také kvantitativní rozměr a také ukazuje různé eh, typy nesrovnalostí, které komise ve své zprávě skonstatovala a také upozorňuje na eventuální možná opatření, jak řešit problémy, které byly identifikovány. Rád bych se úvodem paní předsedkyně zmínil o tom, že v této zprávě za rok 2013 komise informuje o eh, zjištění za rok 2013, ale i za eh, předchozích pět let. A myslím, že by bylo vhodné upozornit hned na začátku, že došlo ke značnému nárůstu a zintenzivnění úsilí komise, aby se prosazovaly e, postupy, přístupy, e, které jsou zaměřeny na to, abychom zajistili co největší ochranu finančních zájmů Evropské unie a to jsou e, finanční zájmy občanů Evropské unie a já věřím, že je opravdu oprávněné, abychom tomu věnovali pozornost, abychom uznali e, toto úsilí Evropské komise. Je to uvedeno v zprávě a myslím, že bych eh, to měl zopakovat. Je to zhrnuto, eh, že komise od roku 2011 usilovala o stanovení eh, nového prostoru pro podporu ochrany finančních zájmů Unie a já si myslím, že je to velice důležité zjištění, které stojí za zmínku, kterého si vážíme a které bychom měli také podpořit. Abychom tedy podpořili toto zvýšené úsilí. Nezmiňuji se o tom, jenom aby to zde zaznělo. My jsme si velice dobře vědomi eh, zájmu evropských eh, občanů dozvědět se, jak se vynakládají prostředky Evropské unie a eh, k jakým nedobrým postupům eh, došlo v uplynulých letech a také jaký eh, je cíl, eh, který budeme sledovat i v našem výboru, abychom dosáhli nejenom postupných změn, ale abychom se dostali na novou akční úroveň, abychom zajistili ochranu finančních zájmů. Paní předsedkyně, domnívám se, že by to bylo velice užitečné, abych apeloval na eh, kolegy eh, na začátku, aby věnovali pozornost skutečnému rozsahu, rozměru těch nesrovnalostí zjištěných v roce 2013. 1799 případů bylo oznámeno, 14 170 byly nepodvody a zbytek z toho 1609 byly, bylo způsob, případů bylo způsobeno eh, podvody bylo tu podezření na podvody, které finanční ztráty vyplynuly z tohoto porušení pravidel a představovalo to 2 miliardy 140 milionů eur. E, na straně e, výdajů 1 miliarda 760 milionů a na straně příjmů 3,8 e, miliardy a to je tedy celkem 2,2 miliardy 14 milionů a 100 1 miliarda 840 milionů byly nesrovnalosti způsobené nepodvody, zatímco 309 milionů bylo způsobeno podvody. V této zprávě se komise zmiňuje o tom, že eh, v této zprávě 2013 se komise eh, zaměřila na jinou oblast, a to zejména na eh, podvodné případy. A je to pochopitelné, protože je to eh, skutečně naléhavá obava občanů, kteří chtějí vědět, co se děje s jejich prostředky a chtěl bych pozornit na něco, co je uvedeno v prvních odstavcích zprávy. A to je skutečnost, že každá členská země přispívá eh, na eh, rovné bázi do rozpočtu na základě kritérií stílení příspěvku. To znamená, že občané v každém členském státu eh, mají stejný nárok na to, aby se nakládalo eh, řádně s těmito prostředky a je třeba eh, zkoumat tyto podvodné případy dohloubky. A rád bych se zmínil o tom, že se rozhodně nevěnuje menší pozornost nesrovnalostem, které jsou eh, klasifikovány jako případy které nevycházejí z podvodů. Je to dáno jejich počtem, eh, je to desetinásobek a finanční dopady jsou tím pádem eh, vyšší, ale jistě si uvědomujete, že tyto eh, nesrovnalosti, které nevycházejí z podvodu, představují ztráty 100 tisíců Eh, milionů, které se dotýkají občanů a členských států, podniků, kteří by si přáli, aby se řádně nakládalo s těmi prostředky. A eh, buď eh, nejsou dostatečně informováni, anebo nejsou dostatečně podpořeni v tomto eh, dobrém úsilí. Komise informuje o celé řadě dalších výsledků, které eh, jsou dobré na straně příjmů. Je to 62 nakládání s tradičními vlastními zdroji a to je cla. To je tedy nejlepší výsledek, kterého se e, podařilo dosáhnout. To je třeba podpořit a samozřejmě, protože je to velice závažný problém a to je problém e, pašování technologického zboží a to vede k značným dopadům na e, straně příjmu, představuje to přímé ztráty e, pro e, rozpočet Evropské unie a je to v důsledku e, pašování cigaret a představuje to přes 10 miliard eur v průměru v tomto uplynulém období. To znamená, že je to opravdu velice znepokojivý problém, co se týče strany výdajů. je zde eh, důrazněno odvětví, kde se objevují opět eh, závažné nesrovnalosti a je to oblast eh, zemědělství, rybolovu a je, také se to týká oblasti politiky soudržnosti. Myslím, že výbor by se s tím měl blíže seznámit. Je to také uvedeno v přílohách této zprávě komise. Bylo by jistě zajímavé se s tím seznámit podrobně, protože si to zaslouží e, zvláštní pozornost, zejména ty nesrovnalosti, které je třeba řešit. dařilo se eh, vyšší měrou eh, v tomto období od roku 2000 do roku 2013 eh, zajistit lepší míru odhalování nesrovnalostí díky kontrol spolupráce a mezi členskými státy, abych se tedy zmínil také o problémech a opatřeních. A Nyní, paní předsedkyně, bych se rád zmínil o jedné důležité oblasti, která má, alespoň podle mého, zásadní význam. Je to důležitý argument, na kterých na který bych vás chtěl upozornit, a je to skutečnost, že je třeba podporovat roli a fungování Evropské unie a Evropské komise nejenom eh, jako v oblasti jakožto instituce, které eh, podporují oblasti nebo vydávají sankce, ale jako instituce, které umožňují denní, protože ve většině případů ti, co využívají prostředku Evropské unie, si eh, přejí, aby se s nimi řádně nakládalo. Eh, eh, ten počet nesrovnalostí je dán trestným záměrem a já si myslím, že bychom měli zaujmout proaktivní přístup když z té strany, přispěvovatelů do rozpočtu. A také tu věnujeme pozornost problému e, různého podávání zpráv členských států e, z hlediska přísnosti a rozsahu podávaných zpráv, a do, což umožňuje e, obtížné srovnávání a tady je velice dobrý návrh, abychom vytvořili něco jako informační eh, banku. Komise chce tak získat eh, jednotné, srozumitelné informace ohledně eh, typu a rozsahu nesrovnalostí a samozřejmě tato informační banka by sloužila ke dvěma účelům informace o nesrovnalost státech a i druhá oblast je velice důležitá posuzování úrovně problémů v různých členských státech. Já jsem se již eh, na předchozích schůzích tohoto výboru o tom zmiňoval. Já se totiž domnívám, že eh, existuje takové předpojaté obecné hodnocení, že se eh, to týká zejména nových členských států. A Nepopírám, že tu jsou velice závažné nesrovnalosti, kterým je třeba věnovat pozornost, ale je třeba usilovat o velice objektivní hodnocení. Dále je třeba podpořit administrativní eh, kapacity eh, a také po zaškolování je třeba vytvořit režimy pro eh, zaměstnance, aby eh, ve veřejné správě si zachovali svou kvalifikaci, protože tu je určitá tendence, eh, že tento kvalifikovaný personál potom opouští veřejné služby. Máme tady také určité problémy, které se týkají Eh, jaksi měření nebo výpočtu příjmů a eh, výdajů. Má to něco společného s výpočtem hrubého národního důchodu. To je něco, čemu se eh, věnuje tento výbor. A je to něco, čím bychom se měli rozhodně zabývat. Možná bychom to možná také mohli zabudovat do další zprávy, až tady budeme se zabývat těmi dalšími Eh, texty zprávy, možná se to týká konkrétně třeba eh, odstavce 7. Dále tady máme celou řadu problémů, které se týkají zavedení trestně právní odpovědnosti pro odhalené a již tedy eh, zjištěné případy podvodů, jak pokud jde o právní předpisy, tak o státní zastupitelství. V této zprávě se hovoří eh, tady obecným způsobem o těchto problémech. Eh, to přiznávám a je to proto, že ještě jednou musím říct, že bychom především se měli zaměřit na proaktivní opatření. Ale také ta zpráva upozorňuje, myslím si, že správně, na to myslím zprávu komise, že u takovýchto institucionálních a vyšetřovacích postupů je důležité aby měly nějaký dopad. A to znamená, že by měly být eh, skutečně pojaty aktivně. I ze strany občanské společnosti. To se týká toho, že tedy eh, je třeba trvat na transparentnosti, odpovědnosti a obecně na tom, aby byla vytvořena atmosféra, eh, která odmítá podvody a korupci velice aktivně. A a pokud vytvoříme takovou atmosféru, tak pokud bude potřebné, tak samozřejmě je dále potřeba pracovat i na dalších opatřeních ve spolupráci s právním předpisy, se státními zastupitelstvími a tak dále. Ale já bych skutečně chtěl eh, tady eh, upozornit především, především na činnost ex ante a na proaktivní přístup. A tady bych chtěl upozornit eh, výbor na uh, stanovisko, které našemu výboru eh, předal výbor pro regionální politiku, výbor REGI. Ten vypracoval stanovisko ke zprávě a v tomto stanovisku napsali dvě hlavní doporučení či sdělení našemu výboru. Za prvé je tam doporučení pro členské státy, aby se vyhnuli zbytečným komplikacím, aby se snažili zjednodušit své postupy, jak pokud jde o vypracovávání zpráv, tak pro boj proti nesrovnalostem, ať už podvodným nebo ne. A druhý, druhá sada doporučení se týká právě e, zavedení e, trestně právní odpovědnosti, je to bod číslo čtyři, já to tady nebudu číst, to bych ušetřil čas, ale tam tady skutečně se zabývají konkrétně eh, touto myšlenkou. Ještě poslední věc k této části, která se zabývá problémy a opatřeními, bych se chtěl zmínit o úřadu, který byl již zaveden, a to bychom měli rozhodně podporovat. A jde o kompetenční centrum pro, administrat- pro budování administrativních správních kapacit, které má podporovat odpovědnost veřejného sektoru a to právě pro správné využívání evropských veřejných prostředků, veřejných fondů, především pokud jde o zadávání veřejných zakázek. E, toto centrum vypracovalo již akční plán v této oblasti a je to samozřejmě e, orgán, který je spíše okrajový, řekněme. V tuto chvíli možná e, činí teprve své první průzkumné kroky v této oblasti a podle mého názoru toto centrum by mělo rozhodně být do budoucna co nejaktivnější a co nejefektivnější, co nejvíce zaměřené na skutečné akce. A to především pokud jde o spolupráci s OLAFem a pro, pokud jde o boj proti podvodům. A tady se vlastně dostávám k poslední práci, která má pouze dvě části v mé zprávě a ta se týká právě role OLAFu. Jak vidíte, tak tady spíše se snažím hovořit. Tady uh, už nejsem tolik kritický a zvědavý, ale spíše se snažím uh, podpořit uh, v tomto textu. Možná, že budou tady ještě nějaká pozměňovací opatření. Už vím, že bylo oznámeno, že bude nový předseda dozorčího výboru OLAFu. Myslím, že ta informace přišla v posledních několika dnech. Uvidíme, jak se bude tady ten vztah dále vyvíjet, ale paní předsedkyně, teď tady už eh, uzavřu tím, že, jak jste říkala vy sama na začátku, tuším do 28. letošního měsíce máme ještě lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já velice rád budu se všemi komunikovat, abychom vypracovali kompromisní znění, kdekoliv to bude možné a kdokoliv kolegové mají pocit, že by bylo užitečné eh, něco lepšího ještě naformulovat. Děkuji vám za pozornost. Já vám velice děkuji, pane Pirinsky. V případě pochybnosti bude třeba hlasovat, protože v některých bodech, ne, bodech nezastáváte názor našeho výboru. Pan Balko požádal o slovo. Máte slovo, prosím. Madame Gressle maybe... Eh, Paní Gressle možná jsme tady špatně, já jsem tady kvůli obnovitelným zdrojům energie, je to tak? Ano, děkuji, já se omlouvám. Pan kolega Petrisa vám má požádal o slovo. Hmm. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom za EPP, za stínovou zpravodajku EPP paní Makovej, eh, bych tady chtěl promluvit, já ji tady zastupuji, ona se omlouvá, že tu nemůže být ačkoliv je to velice důležité téma, protože v Rumunsku tady bylo druhé kolo prezidentských voleb a bohužel nemohla dnes dorazit. Především dne, eh, chci poděkovat panu zpravodaji a také bych vám chtěl sdělit, jaké body, jaké připomínky k tomu měla paní Makovej. Za prvé, pokud jde o prioritizaci eh, těch Eh, případů nesrovnalostí, podvodu a tady eh, stávající schéma pozastavení a přerušení pladeb, tak eh, paní zpravodajka, paní Stimunová zpravodajka by chtěla říci, že pouze 1609 případů pod takovýchto nesrovnalostí se bylo tedy podvodného typu z těch 15 tisíc. A ačkoliv samozřejmě nepopíráme, že je třeba úzce sledovat eh, i ty eh, i ty eh, případy porušení, kdy se nejedná o podvod, tak paní Makovej tady především vítá záměr komise zamír, zaměřovat se výhradně nebo především tady na ty případy podvodů. Navíc by paní Stínová zpravodajka chtěla podpořit přístup komise pokud jde o pozastavení pladeb a přerušení pladeb, protože nadále vymáhání již vyplacených prostředků je velice obtížné, eh, ačkoliv tady ty eh, míry získání takovýchto prostředků se zlepšují. Myslí si, že tento postup je nejlepším způsobem, jak ochránit prostředky daňových prostředníků, eh, poplatníků. Pardon. Pokud jde o míru odhalení podvodů, tak ne všechny členské státy na to vyčlení dostatečné prostředky. A e, to musíme si říci hned na začátku. Komise ve své zprávě říká, že některé členské státy dávají přednost uplatňování finančních korekcí, aniž by dále vyšetřovali, zda tam jsou nějaké potenciální trestně, e, trestné činy. A to nakonec v podstatě je takovou pobídkou pro podvodné jednání. Navíc to doporučení eh, tedy člen, orgány členských států se víceméně řídí doporučeními komise, ale paní stínová zpravodajka eh, poznamenává, že tady eh, po doporučeních OLAFu neexistují stále mm, statistická data, která by se týkala skutečně konkrétních čísel ohledně toho, kolik bylo případů odhalených a usvědčených. Dále program Herkulec. A paní zpravodajka byla zpravodajkou k tomuto programu, takže skutečně e, toto je priorita a tím pádem ve zprávě Evropského parlamentu paní Stínová zpravodajka chce tuto dimenzi zdůraznit a implementaci programu Herkulec. Pokud jde o eh, provádění nových doporučení OLAFu a zprávu za rok 2013 eh, a vytvoření AVKOSu, tedy koordinačních služeb, tak paní Makovej eh, vítá tedy to, že pan zpravodaj chce, aby členské státy vytvořily své vlastní AVKO ale měli bychom se na to zaměřit i dále. Měli bychom se zaměřit i na to, jakým způsobem vlastně organizují členské státy své vlastní AFKO, protože, eh, jak víme, eh, v těch již vytvořených modelech jsou velké rozdíly. Poslední věc, ta se týká transparentnosti. Větší transparentnost, která umožní lepší kontrolu, je klíčová pro odhalování podvodů a proto paní Makovej si myslí, že komise by měla vytvořit systém, ve kterém by všichni příjemci prostředků Evropské unie by byly zveřejněni na, na stejné webové stránce, bez ohledu na to, jak jsou ty finanční prostředky vyplaceny. A bez a že tedy všechny tyto informace by měly členskými státy být poskytnuty alespoň v jednom jazy, v pracovním jazyce EU. Děkuji, sama jsem se také uvedla na seznam řečníků jako někdo, kdo také pozoruje toto téma a já jsem si povšimla, že zpráva PIV, ne zpráva našeho pravodaje, ale ta zpráva za rok 2013 obsahuje některé zvláštnosti. Je mi velice líto, že naše prozba z roku 2012, PIVu 2012, 2012 nebyla respektována excise movement control systém, informovat tedy o tomto kontrolním systému a potom v, v té zprávě za rok 2013 se vyjadřuje komise pouze k PIFu eh, parlamentu za rok 2011 a ne za rok 2012. To možná má nějaký důvod, který by mě zajímal. A dále eh, odstavec 69 a další. Tady kritizujeme některé věci v souvislosti s OLAFem a to je mi velice líto, že tady není ani slův úvkem zmínka o Olafu a o dalších bodech. Vše, co se točí kolem Olafu a zejména je to otázka eh, důvěryhodnosti statistik. Eh, to je opravdu politování hodné, proto bych chtěla i našemu zpravodaji říci, že ten bod 28, tedy informace a role OLAFu při ochraně proti podvodům, eh, to je pro mě bohužel sporné a ve zprávě našeho zpravodaje jsem si povšimla, že tu jsou některé věci, které s dosavadní politikou parlamentu a s usneseními není v souladu, zejména bod 24, kdy požadujeme eh, komisi, aby již už nepozastavovala a nepřerušovala platby. Na to jsme se dívali jinak. To musí být ta poslední možnost, a eh, ne ta první a to není slučitelné s finančními zájmy, proto bych chtěla kolegy poprosit, aby se na to ještě jednou pořádně podívali a také bych chtěla upozornit na to, že skutečnost, že dochází eh, k k podvodům a že e, to narostlo o 76%. To už to číslo 76% stojí za analýzu. Tady je to uvedeno lapidárně, došlo k nárůstu, ale co to znamená? Nárůst o 76%, no není nic, co to znamená. Přála bych si, abychom e, pracovali na některých pozměňovacích návrzích, které spochybní tato čísla. Je třeba se ještě zabývat tímto číslem. A to znamená, že finanční hospodářská krize eh, je to ještě snazší, anebo tato krize znamená, že všichni dbáme na peníze nebo méně. Já si myslím, že to eh, je ohromující. Bod 16 členské státy jsou různě přísné a mají různý manevrovací prostor. Jistě požadavek vytvořit databázi je eh, dobrý, ale to by mělo být přísnější a k tomu bych také chtěla něco vědět. Někdo přimhouří všechny tři oči, nikdo nepřimhouří ani jedno oko. Ukazovat eh, na vyníky prstem to také nepomůže, protože bez toho bychom ničeho nedosáhli. To mám jinou zkušenost za desetiletí té činnosti bych chtěla říci, že e, to k ničemu nevede, když nepoukážeme na vyníky. Name on shame je jediná cesta, jak můžeme něčeho dosáhnout. V odstavci 18a to tak nemůže zůstat. Sama předložím také některé pozměňovací návrhy, a e, budu usilovat o většinu. Myslím, že je to důležitý bod, kdy je třeba, aby Evropský parlament e, brali vážně a aby to, e, přístup byl koherentní v otázkách ochrany finančních zájmů. Kdo chce, prosím, vystoupit za komisí, jinak nemám žádnou žádost o slovo, já se omlouvám, neviděla jsem tě. Děkuji. Inge. Tato zpráva je eh, vynikajícím základem. Já za GUE a NGL mám některé připomínky při eh, těch těchto, u těchto údajů e, míry odhalení máme dvě možnosti. Buď e, se zvyšuje počet nesrovnalostí nebo klesá. Je možné, že e, ta míra odhalení byla úspěšnější a vyšší to je věc, kdy komise v tom sdělení to takto zdůrazňuje. Jednak na to eh, vynaložila více prostředků a jednak se lépe prováděly kontroly. Ale já eh, s tím souhlasím. To, co říkáte, paní předsedkyně, potřebovali bychom mít lepší náhled. Zda jde o ten první případ nebo o ten druhý. Je to buď nebo. Je to intenzita odhalování, eh, která se zlepšila. Potom můžeme hovořit o lepších výsledcích krocích, eh, buď ze strany komise nebo členských států, ale my nemůžeme jen tak říci, eh, že tu jsou nějaká čísla, co eh, znamenají. Je opravdu možné, že došlo k lepšímu odhalování těch nesrovnalostí a potom za druhé ten bod, který se táhne celou zprávou a komise říká, že tu je více prostředků a také více programů. Čím více programů, tím vyšší eh, riziko, že dojde k podvodům a nesrovnalostem. Jak je tedy možné u takovýchto programů eh, postupovat racionálněji a postarat se o to, aby eh, Eh, eh, jsme se zaměřili na kontrolu a ta kontrola byla jednodušší. A za třetí, má třetí připomínka se týká bodu 20 zprávy. Ještě předložím naformulovaný návrh, protože podávání zpráv, například co se týče OSN, Eh, tyto zprávy z hlediska úplatku jsou nedostatečné a potom také eh, jsme viděli zprávu komisařky Malstrémové, která se týkala všeho možného, jenom eh, ne komise evropských institucí. Ty uváděny nebyly. Tady to se musí také změnit. A dále souhlasím s tím, co říkáte ohledně OLAFu. Jsou to body 28-29 ve zprávě Mám eh, pocit, jako kdyby přišli z jiné eh, planety. Eh, to jsou čísla, která je třeba přepracovat. A jinak podporuji připomínky paní předsedkyně. Děkuji. Paní Maria Nicio za OLAF, prosím. Eh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, chci vás informovat o tom, že můj ředitel, pan Gessler, tu dnes bohužel nemůže být, protože je na dlouhé mise a moje ředitelka, paní Hoffman, je také na misi. Já jsem Marian Juni, zastupuji eh, jednotku D2, která byla zodpovědná za vypracování této zprávy společně s, maním, s mým kolegou Androm Baronem. Společně s kolegy z D3, kteří mají na starosti vztahy mezi institucemi a mě, mě, mimo instituce, jsou zde také přítomní. Chtěla bych nejdříve poděkovat panu zpravodaji za konstruktivní a komplexní zprávu, která vyhodnocuje tedy zprávu za rok 2013. OLAF velice oceňuje podporu Evropského parlamentu v boji proti podvodům a vítá pozornost, která se eh, zaměřuje na provádění eh, strategie eh, Komise proti podvodům, zřízení AFKOSů a také úspěšné, na úspěšný výsledek společných celních operací. Olaf konstatuje, že obecná sekce odstavec 1 návrhu zprávy je v podstatě v souladu s předchozími zprávami Evropského parlamentu a to znamená, že tedy zaznamenává zvýšený počet výskytů Eh, těchto nesrovnalostí, ať už podvodných nebo ne, považuje to za negativní eh, tento nárůst počtu případů a naopak pokles eh, považuje za pozitivní. Nicméně to, znam, to, že je menší počet vykazovaných těchto nesrovnalostí, to znamená, že výkaznické systémy a dozorové systémy členských států fungují lépe. Eh, v minulých letech členské státy, komise i OLAF podnikly celou řadu eh, iniciativ, jak už zmiňuje samotná zpráva, aby bylo možné zlepšit boj proti takovýmto případům. To znamená, že bychom se na to celé měli dívat právě ve světle tohoto zvýšeného úsilí. A teď se eh, budu zabývat konkrétními body vaší zprávy, návrhu zprávy. Bod 16. To jsou připomínky, které se týkají odlišností mezi členskými státy, pokud jde o vykazování těchto nesrovnalostí podvodných či nepodvodných a vypracování takovéto komplexní informační banky. Měli bychom poznamenat, že takováto databáze již existuje a to od začátku zavedení toho eh, řídícího systému pro nesrovnalosti. Od října navíc máme novou verzi toho manažerského systému pro nesrovnalosti. Ten mají k dispozici vnitrostátní orgány a to umožňuje další zjednodušení výkaznictví a analytického procesu. Bod 18. Neschopnost komise zjistit, zda to nižší, ten nižší počet případů odhalených byl způsoben tím, že kontrolní systémy členských států jsou neefektivní. Vzhledem tomu, že bereme v úvahu zprávy komise z předchozích let, je jasné, že komise má obavy e, z toho nulového počtu vykazovaných podvodných případů ze strany některých členských států. A měli bychom vzít v úvahu to, že komise prezentovala e, prezentuje tady v té zprávě oficiální údaje, které dostává od členských států, které tedy plní své specifické povinnosti. Ale je pravda, že některé členské státy nevykazují žádné eh, nesrovnalosti podvodného, podvodného charakteru, nebo je jich jenom příliš mnáho, eh, málo. Především pokud jde o výdajovou část rozpočtu. Je to velice citlivá otázka a Evropská komise už se začala zabývat konkrétními postupy, které se týkají těch případů, v kterých má podezření na podvody. Evropská komise už tady podniká konkrétní iniciativu a snaží se tyto případy řešit bilaterálně. E, téma možného příliš nízkého počtu vykazovaných takovýchto e, nesrovnalostí už bylo nadneseno například z řec, ve vztahu s řeckými orgány, týkalo se tam konkrétně Eh, politiky soudržnosti. Možná si pamatujete, že Řecko v roce 2012, té zprávě za rok 2012, bylo jedním z členských států, který obdržel doporučení, které se právě týkalo velice nízkého případu vykazovaných eh, nesrovnalostí. Teď ještě ke zprávě k bodu 19. Tady eh, Olaf má stejnou obavu jako pan zpravodaj a je toho názoru, že navrhované založení úřadu EPPO a také navrhované řešení eh, prostřednictvím trestního práva, to znamená ta takzvaná PIF směrnice, tak to podle našeho názoru bude mít značný dopad. A závěrem bych chtěla ještě zdůraznit rozdíly mezi zprávou komise v roce, za rok 2013 a zpráv z předchozích let. Tato zpráva poskytuje nejhlubší analýzu odhalených případů podvodu a tedy i těch nezrovnalostí, které nejsou podvodného charakteru. A jsou tady veškerá uh, doporučení a opatření strukturována v jedné kapitole. To je samo o sobě pozitivní, protože to bere v úvahu jedno z doporučení, které v minulosti vypracoval Evropský parlament. Teď bych ještě předala slovo kolegům, aby mohli reagovat na vaše otázky, ale ještě předtím bych sama chtěla odpovědět na otázku, která se týkala toho, že eh, nebyla ještě žádná reakce na zprávu Evropského parlamentu za rok 2012. Tato zpráva se týká roku 2015. A vy jste tedy Eh, zatím dostali reakci a follow-up k té zprávě a k usnesení za rok 2011. Ale samozřejmě v další zprávě Evropská komise poskytne i následná opatření, eh, která se týkají zprávy za rok 2012. Toto usnesení bylo schváleno, tuším, teprve v dubnu, pokud mi slouží paměť teď se tady otáčím na kolegy, a z toho důvodu ještě není obsažena v této zprávě. My, když, vypracovává, když jsme vypracovali vypracovávali svoji zprávu, tak už jsme byli v těch posledních stádiích, jak víte, tak vždycky eh, v té zprávě, při té zprávě už se spolupracujeme s členskými státy a když bylo vaše usnesení přijato, tak už návrh naší zprávy byl, řekněme, téměř na stole. A teď dám slovo kolegyni paní, ne, paní, panu Bordenomi, aby hovořil o údajích. To se týkalo otázky jednoho z členů. Prosím. it was It was about uh, revolution. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za spoždění tady, ale museli jsme nejprve si ujasnit, o co šlo. A to především pokud jde o spolehlivost statistických údajů, které se zveřejňují ve zprávě BIF tady. Jenom chci zdůraznit to, že jsme eh, prošli eh, velice dlouhým procesem za poslední léta, prostřednictvím kterého jsme zlepšovali úroveň statistik, které se zveřejňují. I jsme hodně na tom spolupracovali s členskými státy a dohodli jsme se na základních definicích, postupech, praxi. Samozřejmě to jasně se říká ve zprávě, že ještě třeba více harmonizovat, ale toto hlavně závisí na složitosti systémů, eh, které se aplikují na evropské fondy. A to především chci připomenout strukturu a zprávu management dvou hlavních oblastí výdajů, a to je Fond soudržnosti a zemědělství především. Víme, že decentralizace existuje. To byla umyslná volba mm, s cílem dostat se blíže konečným příjemcům těchto prostředků e, ve fázi programování i implementace, což samozřejmě i zvýšilo počet těch subjektů, aktérů, kteří působí v této oblasti. A samozřejmě také je zde ten nepřímý, nekýžený důsledek a to je, že se i množí ty postupy, ty praxe a způsoby výkladu. V minulých letech jsme mm, e, vyvinuli obrovské úsilí, abychom připravili nástroje, manuály, školení a tak dále a tak dále, tak aby tyto limitace, tyto překážky byly minimalizovány, co to půjde. A také poté, co bilaterálně jsme diskutovali se některými členskými státy, eh, které byly nejvíce problematické, především pokud je o výklad údajů, tak jsme dospěli k obecnému závěru a to, že informace, které zveřejňujeme ve zprávě, mají eh, dosakou, dosa, docela vysokou míru spolehlivosti což znamená především, pokud jde o nesrovnalosti a podvody mm, s tím spojené, tak to v podstatě reflektuje skutečné výsledky, tak jak je detekovaly mm, národní orgány a právě na základě těchto podkladů jsme dospěli k doporučením, která jsme ve zprávě zveřejnili. Tudíž eh, tam, kde vidíme nulový reporting, tak to nám skutečně dělá starosti, protože příslušné národní orgány, se kterými jsme hovořili, tak nám sdělili, že nula je přesně to, co zjistili. Zjistili nulu. A tady konkrétně bych zdůraznil toto eh, v souvislosti se těmi podezřeními na podvodné případy, tak ty, eh, ten přímý boj proti podvodům eh, eh, vychází z těch údajů, které se zveřejňují a ty, ty zatím jsou to, co je nejlépe dostupné a nejlépe spolehlivé a na tom také stavíme naše doporučení. Děkuji. Darf ich nachfragen? Mohu se ještě zeptat když eh, jste změnili nomenklaturu statistiky, pak byste se mnou souhlasili, že není možné věřit, že změna statistika, posměněné eh, údaje, čísla eh, nemohou ukazovat, zda dostanete více či méně informací. Sorry, I, I think we are talking of two different... Myslím, že tady jde o dvě odlišné zprávy. Vy jste vy jste hovořila o zprávě OLAF a já hovořím o zprávě o ochraně finančních zájmů EU. Ale tady hovoříme o informacích, které dostávají členské státy, tedy příslušné státní orgány, které Eh, eh, spravují, respektive kontrolují čerpání fondů. A tudíž informace, které my zveřejňujeme, tedy ty nesrovnalosti, které se nahlásily jako podvodné, jak je nazýváme tedy podvody, to znamená, že řízení, která byla zahájena v členských státech, to znamená státní orgány zahájily řízení mm, eh, tedy právní kroky před soudy či orgány činnými v trestních řízení, tak eh, dos, eh, výsledek je, že dospěli k tomu závěru, že ano, že došlo k podvodům a hm, to bylo takto zkontrolováno. Takže proto tady hovoříme o odhalování podvodů, tedy o schopnostech odhalovat podvody, tedy o schopnosti a efektivitě členských států odhalovat a bojovat proti podvodům na základě těchto E, podkladů jsme k tomu dospěli. Také jsme i uvedli, a tady ve zprávě PIF je o tom zmínka, ale je to detailněji rozvedeno potom v příloze k statistickému vyhodnocení nesrovnalostí nahlašovaných členskými státy, tak také tam jsme uvedli, od zprávy PIF od roku 2012, a to se potvrdilo i ve zprávě za rok 2013, to, čemu říkáme eh, míra prokázaného podvodu, to znamená z celkového počtu nesrovnalostí nahlášených jako podvody, kolik nakonec ve finále skončilo tedy mm, eh, před eh, soudy, či tedy se skutečně potom potrestalo a mm, mm, uvalila se sankce takže toto mm, v podstatě vidíme, že ten nárůst je velice malý ve srovnání s rokem 2012. Tady nehovoříme o případech OLAF, ne, tady hovoříme o e, e, řízeních, která tedy již e, předložily vnitrostátní orgány. A zde ty výsledky e, tedy se zvyšují v oblasti zemědělství a mm, soudržnosti. A zde i máme konkrétní příklad. 2, 2, 2, 1, tam uvidíte 2, 2, 2, 2 a potom dva pododstavce 1 a 2 o vnitrostátních zdrojích a politice soudržnosti, tak tam najdete hm, v zemědělství, eh, tak hm, je to 7%, ve všech případech bylo prokázáno a v politice soudržnosti to je 11%, takže Uh-huh. Takže zde to, eh, co členské státy nahlašují jako eh, nesrovnalost, tak eh, to skutečně to znamená, že došlo skutečně k těm podvodům, takže já doufám, že jsem to objasnil, tedy doufám. Děkuji vám. Chtěl by ještě někdo vystoupit za komisi generální ředitelství pro zaměstnanost nám signalizovalo, že má výhrady k odstavci 24, co se eh, týče pozastavení a přerušení plateb a upozornili nás na to, že to neodpovídá tomu, co celá léta Evropský parlament požadoval. Chce prosím ještě někdo vystoupit za komisi? Ne, takže ještě jednou dostává slovo pan Pirinský jako zpravodaj. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat všem, eh, kteří se zúčastnili této diskuze. Eh, co se týče připomínek paní Makovej, jak je přednesl její kolega, k tomu mohu pouze říci, že bod 19 přesně odráží pochybnosti, které vyjádřila paní Makovej i ostatní a to, že některé členské státy nevyšetřují případy eh, podvodů, které byly zjištěny eh, jenom eh, přímou nápravná opatření, takže to bylo tedy zjištěno v té zprávě, o které jsem hovořil. Dále, co se týče odstavce 20, co se týče eh, transparentnosti jakožto klíčového faktoru? Že zde si myslím, že to je velice dobře ve zprávě popsáno. A i souhlasíme s paní Makovej v tomto. A samozřejmě potom další témata, které ona zdůrazňuje jako problémy, kde má tedy odlišný názor, tak já myslím, že možná, že to potom e, asi bude e, pojednáno ve formě pozměňovacích návrhů. Paní Makovej. Takže pokud je k tomu, co říkáte vy, paní Gresle, paní předsedkyně, spolehlivost statistik, tady jsme slyšeli odpověď na to. Eh, eh, doufáme, že i eh, nám to zcela tedy objasní ty naše otazníky ohledně spolehlivosti statistik. Možná ano, možná ne, protože pokud víte, pořád ještě je problém v tom, že Eh, ty zprávy, ten reporting členských států není dostatečně objektivní a nereflektuje úplně správně stav podvodů a nesrovnalostí. Takže já bych mm, navrhl, abychom všichni se snažili to zlepšit. Pokud jde o poukazování na členské státy, to není otázka diplomacie, přece to je otázka objektivity. Určitě uznáváte, že tedy na někoho ukazovat prstem a kritizovat ně, někoho. Eh, takže to podle mě by přece eh, mohlo mít často negativní eh, dopad na naše cíle. Ale zde se zvyšuje počet těch podvodných praktik, jak jste také zdůraznil. A já souhlasím, že proto je třeba věnovat pozornost eh, údajům, datům, eh, tedy eh, tam musí být spolehlivá. To já pořád zmiňuji ve zprávě. A je, jsou to trendy, které je třeba podporovat. A třeba jak máme zde ten případ rybolovu, rybolovné politiky, takže víme, že to lze překonat. Potom kolega z GUE také hm, hm, přispěl do diskuze s tím, že eh, pod, pod, hm, zdůraznil, pokud tomu rozumím, eh, nutnost striktnější implementace a více, potřeba více kontrol Eh, a mít určité programy vyšetřování eh, těch různých kaus. O tom není pochyb. Samozřejmě to všichni bychom měli z celého srdce podporovat. A teď ještě k tomu, co bych. Eh, možná tady bych trošku e, změnil trochu ten důraz. E, my bychom měli se více snažit právě i bojovat proti těm nesrovnalostem, které nejsou podvodné. A měli bychom i se zaměřit na prevenci. Nejenom na sankce, ale na e, také prevenci, nejenom tedy na přerušování plateb. A teď právě já jsem si vzal tu, eh, tu zprávu, eh, která se týká mm, národních pravidel a že jsou příliš komplikovaná, což ještě umocňuje co, co, tu celou složitost. A takže mm, zde mm, říká se, že gold plating je, není nutné že se mm, zde prostě zvyšuje mm, ta složitost těch norem a předpisů a mm, právních aktů, tak jak to přijímá Evropská unie. A já bych velice rád tedy vyzval zde kolegy, vás, paní předsedkyni, předsedkyně, abyste vyzvala komisi spolu s členskými státy, abyste velice se zaměřili tedy na to téma sankcí, protože zde často kvůli tomu právě Evropská unie je špatně vnímána občany, kterým jde o to, aby vše tedy probíhalo správně, ale mají pocit, že je to znemožněno. A já bych rád tedy, abyste to vzali jako ehm, a vím, že je to problém, který je akutní a já bych nerad, aby eh, jak si se eh, tím zkazil image. Eh, našich politik na, ochrany, na ochranu finančních zájmů. Takže teď, paní předsedkyně, já jsem měl možnost diskutovat o tom i s lidmi. kteří byli u zrodu těchto praktik před 20 lety a těchto zpráv a oni poukázali na dva problémy, které třeba vyřešit. Jednak je to otázka tedy těch podvodů a potom je to finanční management, finanční zpráva těchto fondů. Na tom je třeba pracovat. A možná tady bychom měli zpátky se dostat trochu ke kořenům. Děkuji. Um, ich schon noch mal... Já bych přece jenom chtěla vyzdvihnout dvě věci. Za prvé, pane kolego Pirinsky, to, co dělá tento výbor, nemáme žádnou měkkou linii vůči podvodům. To nemůže existovat a my víme, že nesrovnalosti mohou, ale nemusí souviset s nesrovnalostmi. Když zkoumám nesrovnalosti, tak nevím, jakou mají příčinu. Je třeba je tedy vyšetřovat. A potom mám ještě otázku k odstavci 18. Nechtěla bych, aby tu došlo k nedorozumění. Vy píšete, že je tu kontraproduktivní praxe eh, pranířování a pro mě je to nové, že by docházelo k jmenovitému eh, pranířování. Jistě eh, jmenovitě uvádíme členské státy, to ne, je jistě otázka, pokud někdo nenahlásí žádné nesrovnalosti, eh, tak eh, se nabízejí dvě otázky. Buď nefungují jejich systémy, anebo opravdu nemají, co by nahlásili, tak se musíme zeptat, nedívali jste se pořádně, protože jste se to nechtěli dozvědět v otázce, když eh, stát nic eh, nenahlásí, tak sdílím názor komise i OLAFu, že bychom se měli zeptat všech, eh, kteří nic nenahlásí, ale jmenovité pranířování znamená uvést jméno. Mohl byste to vysvětlit, vysvětlit jak jste to myslel, alespoň tedy mě osobně? Děkuji. To... Jenom jedno slovíčko eh, země, eh, jako je eh, Bulharsko, má velký počet zpráv a pokud je posuzováno jako důvod, proč bychom řekli, řekli, že je tato země zvláště kritizována, zatímco jiná země, která eh, nemá žádné takové zprávy, eh, že bych eh, tam nedocházelo k podvodům. Já nevím, jestli je to tedy ten správný postup. Děkuji. Děkuji za vysvětlení a tak se dostáváme k dalšímu bodu programu a je to zvláštní práva účetního dvora, která se eh, týká eh, obnovitelných eh, zdrojů energií. Ještě jednou vítám pana Balko a máte tedy eh, slovo, můžete eh, nás seznámit s úvodem. Děkuji za tuto příležitost, abych eh, mohl seznámit s výsledky našeho auditu a to, co jste řekla, paní předsedkyně i s pravodaj pan Poche. Vážené dámy, vážení pánové z výboru pro kontrolu rozpočtu s radostí mohu informovat jménem Evropského Evropského účetního dvora zvláštní zprávu eh, číslo 6 2014 o, o, politice soudržnosti podporující výrobu obnovitelné energie. A já eh, děkuji eh, zpravodaji, jeho zpráva je eh, pro vás jistě zajímavá, pro váš výbor i pro výbor ITRE, který se zabývá průmyslem a energetikou. Odpovídáme na otázky, otázky, zda tyto eh, velice důležité fondy eh, podporují obnovitelné zdroje energií eh, z fondu politiky soudržnosti a z regionálního rozvoje, zda bylo dosaženo dobrých výsledků v rámci cílu 20 dosáhnout eh, z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Takovýto energetický mix to začalo v roce 2007-2013 a představovalo to 4 miliardy 700 milionů eur. Koncem posledního měsíce rada eh, eh, přijala energetický energetický rámec s cílem, aby bylo dosaženo alespoň 27% podílu eh, výroby z obnovitelných eh, zdrojů energie z obnovitelných zdrojů, jako ze slunce, větru, vody nebo z biomasy je důležitou cestou, abychom zajistili eh, energetickou eh, soběstačnost, eh, ale má to dopady i na emise CO2, zejména v době rostoucího tlaku na rozpočet členských států i, e i celé EU podporujeme výrobu z obnovitelných zdrojů. To může být ve prospěch občanů podporovat zaměstnanost, podporovat průmyslovou konkurenceschopnost a i zlepšovat životní prostředí. Účetní dvůr při přispěl eh, k zprávě prostředků i k energetické oblasti, jak je uvedeno ve eh, eh, zvláštní zprávě 21 z roku 2012 ohledně investic z Fondu politiky soudržnosti začátkem roku 2013. 13 a prezentuje zvláštní zprávu z července o obnovitelných zdrojích, kterou bych vám dnes chtěl představit. Základem e, e, bylo posouzení, zda e, ty auditované projekty byly úspěšné. Sledovali jsme implementaci projektu, a zda e, splňují cíle výroby energie a také jsme zkoumali, do jaké míry e, plní cíle EU 2020. Základní koncepce auditu vycházela z nákladové účinnosti e, dosažených výsledků. Je tu velice dobře vysvětlena tato koncepce v odstavci 26 naší zprávy co se týče relevantních mezinárodních standardů eh, institucí provádějících audit, protože je tu méně nákladná alternativa eh, nižší nebo vyšší eh, výkonnosti. Na základě této koncepce jsme dospěli k tomuto zjištění. Za prvé, čtyři zkoumaných energetických projektů eh, byly ve směs úspěšné a připraveny k provádění v okamžiku výběru. Nepředstavovaly žádné zvláštní náklady nebo nějaké prodlení eh, kapacity obnovitelných eh, zdrojů energií byly instalovány, jak bylo plánováno a vedou k technické udržitelnosti. A druhé zjištění e, obtíže se objevily při e, začlenování obnovitelných strojů do e, sítí. A to vede k dalšímu opatření. Tady nebyla zajištěna vždy kompletní transparentnost a také e, nebyla vždy zaručena e, efektivní volba projektů. E, ty projekty, které EU podporuje, byly posuzovány podle nákladové účinnosti. Za čtvrté, cíle výroby energie byly téměř řádně posuzovány a dosaženy v osmi z 24 auditovaných projektů. V některých případech to bylo způsobeno eh, nedostatečnými eh, odhady nebo předpoklady v 13 eh, z těchto zkoumaných projektů byly k dispozici indikátory pět zjištění. Páté zjištění prostředky z Fondu pro politiku soudržnosti byly omezeny pro eh, dosažení eh, cílu EU 2050, protože tu eh, byly ještě nedostatky v plánování a implementování projektu. Příslušné orgány neposkytly dostatečné vysvětlení, jak by tyto projekty mohly posílit tyto cíle. A dále nasledovaly omezené studie, které ukazovaly ziskovost, ale nebyla provedena žádná analýza z hlediska nejlepších nákladově efektivních eh, a tak řešení a technologických řešení. Poslední zjištění, eh, mě byla tam omezená přidaná hodnota a podle komise je to tady eh, hodnota, která vzejde z zásahu Evropské unie která jde nad rámec eh, hodnoty, kterou by jinak samotná, eh, přinesla samotná iniciativa členského státu. To znamená, že měli bychom podporovat eh, financemi Evropské unie takové projekty, které by jinak tedy nemohly být tak hodnoté. Míra spolufinancování byla mezi dvěma až 85 a to zvyšuje rizika té mrtvé váhy. To znamená, že evropské finanční prostředky budou nahrazovat soukromé. Například to bylo čtyři z pěti projektů, které se zabývaly nad eh, které byly zaměřené na větrnou energii, tak tam bylo zřejmé, že tedy to samé bylo, bylo možné dosáhnout prostředky soukromými. A kdy tedy vlastně finanční prostředky, získání finančních prostředků z Evropské unie bylo takovou známkou kvality a potom to přitáhlo jaksi další poskytovatele soukromých financ, eh, financí. Evropské finanční prostředky přinesly větší přinanou hodnotu a to v tom smyslu, že tady přinesly další hospodářský rozvoj, zlepšili kvalitu projektů a také v některých případech to byl katalyzátor za, pro získání dalších finančních prostředků. Jsou, e, eh, účetní dvůr dochází k závěru, že tady podpora e, projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie z těchto eh, evropských prostředků byla omezená, byla, jejich efektivita byla omezená. Na druhé straně ale projekty přinesly výstupy, které byly plánovány, u většiny nebyly žádné velké přesahy, pokud jde o dodatečné náklady a většinou byly tyto eh, konstrukce instalovány tak, jak bylo plánováno. Na druhé straně byla, byly ale určité slabiny, pokud jde o provádění, to se týká například výkonnostních indikátorů, to je důležitý indikátor, a o tom se hovořilo i během prezentace tady na Kokovu před dvěma týdny v naší výroční zprávě. Měření výsledků a e, výstupů, to je další slabina. Dále generování energie a cíle, které e, se toho týkají, nebyly dostatečně měřeny asi zhruba ve dvou třetinách těchto projektů a nákladová efektivita nebyla ani hlavním principem při plánování. Na základě tohoto závěru v novém období 2014 až 2015 přináší dva, dvě sady, účetní dvůr dvě sady doporučení. Jedna jsou na Evropskou komisi, druhá pro členské státy. Doporučení číslo jedna. Evropská komise prostřednictvím pokynů pro vypracování a přípravu eh, projektů a stanování eh, pro kritérií pro způsobilost by měla zajistit, že tyto programy budou založeny na principu nákladové účinnosti, efektivity a to tedy i prostřednictvím odstranění té mrtvé váhy. Aby tady skutečně eh, tyto projekty optimálním způsobem přispívaly k dosažení cílu 2020. Evropská komise by měla podporovat vytvoření stabilního a předpovídatelného eh, právního rámce ze strany členských států a také eh, plánování toho, jakým způsobem potom využít energii generovanou z těchto obnovitelných zdrojů v energetické sítě. Členské státy by měly stanovit minimální kritéria pro nákladovou efektivitu, která by byla přizpůsobená jednotlivým projektům a také by měly zlepšit přidanou hodnotu evropských finančních prostředků tím, že zlepší kontrolu monitorování a hodnocení. Vážená paní Gresle, pane Poche a další Poslanci a poslankyně, já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost. Já vám velice děkuji, pane Balko, za představení této zprávy a e, zpravodajem je pan Poch. Doufám, že jsem tedy dobře vyslovila vaše jméno. Máte slovo, pane Poche. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, pane Balko. E, dovolte mi, abych krátce schrnul e, svou zprávu, kterou jsem předložil tomuto výboru. Ehm, děkuji na úvod Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu, která bude jistě pro Evropský parlament i Evropskou komisi užitečná. Tato zpráva potvrzuje, že technologie obnovitelných zdrojů energie jsou dostatečně rozvinuté, což dokazuje technologicky uspokojivá implementace eh, auditovaných projektů. Těch projektů bylo 24 v pěti členských státech a většina z těchto projektů byla dostatečně připravena k realizaci v době, kdy se rozhodovalo o přidělení dotace. Nedocházelo k žádnému zvýšení, nebo zásadnímu zvýšení nákladů projektu ani ke spožděním si při jejich realizaci. Zařízení byla instalována podle předpokladu a byla zprovozněna eh, podle záměrů. Pouze v, jedno, v jedné třetině případů eh, však bylo dosaženo plánované produkce elektrické energie eh, v tom horizontu, na který bylo plánováno. Nedostatky byly shledány pouze v případě monitoringu a vyhodnocení projektů, zejména vzhledem k nejasným indikátorům potřebným Eh, k jejich evaluaci. Dovolte mi, abych také zmínil některá doporučení, která, bychom, která jsem eh, zmínil ve své zprávě a která bychom měli eh, směřovat k Evropské komisi. Myslím si, že nákladová efektivita by měla být základním principem kohezní politiky a financování projektů v rámci kohezní politiky Evropské unie a jak vyplývá z této zprávy, nevždy tomu tak bylo. Eh, měli bychom trvat na tom, aby členské státy zajistily eh, připojení eh, nebo dostatečnou kapacitu pro připojení obnovitelných zdrojů energie k přenosové soustavě. Ukázalo se, že to byl jeden ze základních problémů celého projektu nebo těch projektů, které byly Evropským účetním dvorem hodnoceny. Evropská komise by měla přijmout také stabilní a předvídatelný rámec Eh, pro financování podpory obnovitelných zdrojů pro následující období. I to byl jeden ze základních problémů, který eh, zpráva Evropského účetního dvora eh, zmiňovala. Na závěr bych také rád zúraznil, že komise by měla mnohem rychleji a pružněji reagovat na potřeby Eh, financování obnovitelných zdrojů, eh, například formou eh, přípravy operačních programů, protože myslím, že tato část podpory je chybějící a i to tato zpráva zmiňovala. Takže to je můj úvod k případné diskuzi a těším se na vaše otázky. Vielen Dank. Děkuji vám. Pan kolega Vognat požádal o slovo. Já chci, chci poděkovat zpravodaji a e, účetnímu dvoru a moje poznámky jsou spíše určeny účetnímu dvoru. Je to v podstatě taková smíšená zpráva. Jsou tam určité dobré části ve smyslu toho, že fondy se využily pro plnění cílů, že to bylo úspěšné a také ve zprávě vy také říkáte, že ty e, projekty byly víceméně implementovány, bez toho aniž by docházelo k průtahům časovým či přečerpávání prostředků. To je dobrá zpráva, ale potom také říkáte, že tam je málo důkazů o tom, že skutečně e, ty peníze byly efektivně vloženy do těchto projektů. A co tam chybí v té zprávě, je, jsou ty benefity, protože my bychom se na to měli podívat z pohledu efektivity, výkonnosti a e, zdali ty vložené peníze e, něco přinesly. A, mm, takže tam by se mělo hovořit o výhodách e, této obnovitelné energie, třeba tvorba nových pracovních míst a tak dále. Takže no, proč tedy chceme obnovitelné zdroje? To by se tam mělo také zmínit, protože Eh, zde, eh, tam ve zprávě byste měli toto více popsat a říci nám, že akceptujete, že třeba do budoucna bychom měli se zabývat i těmito věcmi, tedy výhodami. A mm, takže eh, vy byste měli v té zprávě více hovořit o efektivitě, výsledcích a výkonnosti. Kolegin Labajovo. Paní kolegyně Lapaj Martina. Já si nemůžu uh, neodpustit jednu velmi osobní poznámku, doufám, že mě to dovolíte. Uh, moje země dnes slaví státní svátek a já cítím jako svou povinnost připomenout 25. výročí sametové revoluce v České republice. A vzhledem k tomu, že jak zpravodaj, eh, tak eh, člen účetního dvora byli u toho před 25 lety, tak eh, myslím, že nebýt toho dne v roce 89, tak bychom tady neseděli my tři a desítky našich středoevropských kolegů. Takže nezapomínejme na tento den, prosím. Eh, omlouvám se za to. Eh, teď k tématu obnovitelných zdrojů energie, které je podle mě velmi eh, zajímavé. Děkuji za tu zprávu panu Pochemu, velmi se mi líbila. Ehm, to téma obnovitelných zdrojů začalo mimořádně silně rezonovat v době, kdy už de facto kohezní období 2007-2013 bylo připraveno a uzavřeno. Takže například cíle strategie Evropa 2020 v oblasti energie a klimatu se tam promítly velmi málo. Ten nesoulad časový neumožnil tam ty programy a projekty promítnout. Daleko silnější funkční koexistenci já teda předpokládám v tom dalším programacím období. Mám ale dva dotazy velmi krátké, budu velmi stručná. Eh, lze vyhodnotit, eh, spíše to bude možná na účetní dvůr, a eh, lze vyhodnotit, jaká metoda podpory obnovitelných zdrojů energie byla nejpřínosnější a druhý dotaz je, jak a do jaké míry docházelo při podpoře obnovitelných zdrojů energie k propojenosti mezi nástroji kohezní politiky a mezinárodními zdroji. A jestli se tato propojenost osvědčila. Děkuji. Pane Balko, prosím. Děkuji. Než odpovím na pana Vogena, tak bych chtěl poděkovat, chtěl bych eh, poděkovat paní, poslanky, paní poslen, poslankyni eh, Dlabajové, panu poslanci Pochemu za otázky a jsem velice rád, že eh, zpravodaj tohoto výboru zdůraznil to, co my uvádíme ve zprávě o tom, jak my tam zdůrazňujeme nákladovou efektivitu investic. To je velice důležité, to je taková červená nit, která prochází celou zprávou. A nyní dovolte, abych eh, reagoval na pana Vogana, na jeho otázku. Já si dovolím nesouhlasit se vším, co jste řekl, eh, když jste hovořil o mm, eh, tom, že ta zpráva ve vás zbuzuje takové smíšené pocity. No, e, já bych chtěl e, vás upozornit na odstavec 1, 2 e, z úvodu, kde se velice jasně popisuje a konkrétně především vás chci upozornit na 48 a 54, protože tam vidíme, že eh, to, eh, že se, eh, to je jasné flagrantní prohlášení. Velice konkrétně se tam explicitně hovoří o tom, že, tam, že to musí být finančně efektivní, tedy hodnotu to musí nějakou mm, znamenat, potom o slabinách v implementaci, o tom, že tyto cíle nebyly dosaženy mm, řádně, jak měly být a tak dále a tak dále. Takže nám se zdá, že tato zpráva je velice relevantní a také i eh, to tam vidíte i v těch přílohách. Eh, tam vidíte velice zajímavá fakta a především, jak jsem zmínil, co se píše v odstavci 48 a 54. Tady můžeme se podívat na odpovědi komise a vidíme, že tyto odpovědi komise, třeba eh, odpovědi na 48 a 52, eh, tak to je odpověď, která jasně reaguje na ty naše připomínky. A poněvadž zde mám auditory, tak eh, také bych chtěl dát slovo mm, tým lídrovi, kolegovi Hungarcovi, který Eh, měl na starosti tento audit, tuto kontrolu. Dovolte, abych tady předal slovo paní předsedkyně. Tak prosím, děkuji paní předsedkyně. Možná bych mohl doplnit to, co řekl pan Balko a také i bych zareagoval teď na obě otázky pana Vogena i paní Dlabajové to nebyla součást naší metodiky. Ano, to musím připustit. Tedy my jsme eh, neauditovali výkonnost, ale eh, my jsme kontrolovali širší cíle, jako tvorba pracovních míst, ekonomická sociální koherze, inovace, zaměstnanost, to jsem již zmínil, eh, potom růst, do jaké míry i e, e, tato opatření obnovitelných zdroj, zdrojů financovaná e, z těchto fondů, zdali to přispělo k růstu, takže to byla klíčová koncepce auditu. A to znamená, a do jaké míry cíle Evropské unie, respektive komise, to znamená cíle obnovitelných zdrojů 2020, zdali to skutečně bylo finančně efektivně podporováno, o tom se zmiňuje pan Poche, velice správně hovoří o finanční efektivitě, do jaké míry toto bylo podporováno těmi mm, eh, co nejlepšími opatřeními, eh, tak aby eh, peníze daňových poplatníků byly správně investovány. Takže my jsme analyzovali, do jaké míry se tvořily pracovní místa například, eh, protože tyto jsou investiční programy, které musí generovat pracovní místa a růst a tudíž to musí vést i k hospodářské a sociální soudržnosti. A nám v tom auditu šlo o to, do jaké míry obnovitelné zdroje a tyto cíle tedy obnovitelných zdrojů stály přímo tedy eh, eh, byly podporovány eh, finančními prostředky z kapes daňových poplatníků. A zde jsme dospěli k závěru, že to byly dobré projekty a nenarazili jsme na žádný projekt, který by byl problematický ve smyslu plánování či implementace. Ale co nám tam chybělo je v té, od té plánovací fáze až po realizaci, takové ty úvahy optimální finanční efektivity. To nám tam chybělo, takže to byla naše klíčová koncepce, na kterou jsme se zaměřili a ve metodice říkám od samého počátku, že náš cíl nebyl eh, počítat přesně, kolik bylo vytvořeno pracovních míst, či jaký byl ten růst, který byl tím generován. Ale věděli jsme na začátku auditu, eh, jsme již věděli, že pan předseda komise Barroso, že že ve, ve, pro finanční období od roku 2014 apeloval na členské státy, aby dělali více s obnovitelnými zdroji, aby v tom udělali více práce. A, takže a, i tedy třeba nízkouhlíková ekonomika v období 2014 až 2020, tak tam i ty finanční prostředky by se měly čtyřnásobit. A Teď nás tedy zajímá, zda skutečně ty politické eh, cíle 2020 eh, obnovitelné zdroje, zda je to v souladu s řádným vynakládáním finančních prostředků, veřejných prostředků. A teď, aby zareagoval na otázku. Také jsme i analyzovali, do jaké míry eh, ty prostředky daňových poplatníků zdály byly komplementovány Eh, těmi národními programy. My jsme zkoumali třeba Spojené království, Maltu, tedy Wales a další státy a velice jsme se zabývali tím, do jaké míry ta eh, ziskovost eh, právě byla podporována těmi národními podporami a Eh, do jaké míry i případně ti privátní investoři byli schopni investovat bez, eh, to, aniž, bez toho, aniž by potřebovali veřejné prostředky. A vy se mě ptáte, jaká je nejlepší metoda podpory. No to je velice složitá věc. My jsme tedy kontrolovali, prověřili pět států, kde jsme zjistili, že ty národní pobytkové nebo podpůrné programy ať to byly granty, nebo, já nevím, daňové úlevy, nebo, rů, nebo různé tedy regulační podpory, Eh, takže tam bylo těžko to zanalizovat z toho pohledu, který z nich, ten, který ten národní podpůrný program byl nejlepší, nejefektivnější. To bylo těžké říci. Nám šlo o to, eh, zda skutečně ty veřejné prostředky z, od daňových poplatníků zdali rozumně, přiměřeně tedy byly, mm, mm, mm, komplement, byly tedy doplněny těmi eh, národními Eh, programy, to byly pobytky, finan, pobytky tedy fiskální či jiné. Takže určitě eh, náš pan místopředseda Svajrosu byl spokojen s tou odpovědí. Pan Palko, dovolte, abych doplnil ještě něco k tomu jako odpověď. A sice na otázku paní Dlabajové. Paní Dlabajová, vy jste se pokud jsem to správně pochopil, ptala na to, která metoda výroba elektřiny je nejúčinnější, nebo na to obnovitelných zdrojů nejefektivnější. A kdyby išlo No, kdyby šlo o to, abychom vysvětlili, která metoda výroby elektřiny je nejefektivnější, tak odpověď je tady v odstavci 33. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla paní Skerine z generálního ředitelství a panu Bonančimu dát slovo. Paní Skeringer, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji ze, za stranu komise také, děkuji panu Balkovi, panu Bondesovi na to, že pracovali na této zvláštní zprávě, která se zaměřuje na některé z klíčových prvků budoucí energetické politiky v EU. To znamená možnost zvýšit produkci eh, elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě to je také eh, velice zajímavé pro Evropský parlament a tento výbor a já děkuji panu Pochemu za to, že tedy dále pracuje s touto zprávou účetního dvora. Já se eh, za chvíli s vámi podělím o myšlenky Evropské komise, pokud jde o tuto zprávu a také o další informace, která se týkají investic do obnovitelných zdrojů energie v Evropě a financování z eh, mm, politiky soudržnosti. Jak jsme říkali, nové období nám začíná teď, to znamená 2014 až 2020. Je mnohem eh, více zaměřené na konkrétní cíle a ve zprávě také bylo zmíněno to, že máme nový prvek a sice minimální povinné přidělení eh, ve všech členských státech, abychom tady podpořili přesun k nízkouhlíkové ekonomice. To znamená, eh, tyto typy investic eh, se nám zvýší podstatně, ale musím říct, že nejde jenom o obnovitelné zdroje energie, ale také o investice do energetické účinnosti, do chytré, chytré sítě, také o eh, podporu výzkumu a vývoje v této oblasti. To znamená, musím ještě uvidíme, jak to celé půjde. V tuto chvíli, jak víte, vyjednáváme s členskými státy o těch programech, to znamená, že uvidíme, kolik toho tam nakonec bude pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Ale tento širš, toto širnější zaměření v rámci eh, těchto programů samozřejmě zůstává tady pořád v rámci EU 2020 těchto eh, energetických cílů. To znamená, my se teď zabýváme tím, jak můžeme co nejlépe investovat tyto zdroje. Takže tyto dvě zprávy nám velice pomohou. Snažíme se skutečně v tuto chvíli co nejoptimálněji naplánovat vynakládání těchto finančních zdrojů. Pro nás je také velice důležité to, aby tyto finanční zdroje nebyly využívány jako náhrada privátních soukromých zdrojů. V oblasti eh, obnovitelných zdrojů energie skutečně očekáváme, že převážnou většinu investic ponese soukromý sektor, to znamená zdroje EU, tady jsou pouze proto, aby to doplnili, abychom se podívali na to, kde jsou případné mezery a abychom tady také možná přitáhli tím soukromé financování. Takže tato celá diskuze o širších výhodách, a o, proto tady vlastně vedeme tuto diskuze o širších výhodách a o tom, jak vlastně využívat tyto zdroje. Samozřejmě Evropská komise souhlasí s ně, eh, s několika doporučením, doporučeními z této zprávy účetního dvora a řídí se jimi. Já tady nebudu eh, konkrétně zacházet do detailů. Samozřejmě máte eh, reakci komise k dispozici na konci této zprávy a já jsem zjistila, že tady samozřejmě největší obavy eh, se týkají nákladové efektivity, o tom se tady hodně hovořilo a jak už jsme říkali, jsou tady i širší výhody, které musíme vzít v úvahu, protože politika soudržnosti má širší účel. Máme tady hospodářské, sociální, územní soudržnost, to je zmíněné i ve, ve smlouvě a samozřejmě máme podporovat harmonický vývoj tím, že se, bude snižovat, že se budou snižovat rozdíly mezi jednotlivými částmi území a tak dále, takže je tady ten širší účel. Když se podíváme na nákladovou účinnost a na ten koncept, kterou, který využíval účetní dvůr, tak ten je do jisté míry, ta definice je omezenější, jak to tady bylo zmíněno. Stejně tak jako ta použitá metodika a účel. Nicméně, podle našeho názoru, tady jsou ty širší účely a cíle, pokud jde i také o e, růst, vytváření pracovních míst, sociální soudržnost a tak dále. A myslím si, že ta, tady také zaznělo, nebo je to zmíněné eh, v pracovním dokumentu zpravodaje tohoto výboru, a sice, že se dají tyto eh, že se dá nákladová efektivita definovat různým způsobem. A když se tedy zaměřujeme na cíl 2020, 2030, 2050 a tak dále, tak potenciálně můžeme pracovat s různými koncepty, s různými pojetími. Tady se zaměřujeme více na dlouhodobé hledisko, na výzkum a vývoj, který ještě bude potřebný, Prostě se chceme podívat na to, kde můžeme tyto veřejné finanční zdroje použít nejlépe, abychom tím třeba i přitáhli nebo vyvážili soukromé finanční zdroje. Takže tak, jak to vlastně i zmiňujeme v oficiální eh, odpovědi komise na tuto zprávu, myslíme si, že ten širší princip efektivity a účinnosti, tak, jak je definován ve finančním eh, nařízení, eh, lépe koresponduje s těmi dosaženými výsledky, je také lépe jaksi v souladu s našimi cíly a je možná vhodnější než ta užší definice nebo koncept nákladové účinnosti, který je používán v té zprávě. Takže, abych to dokončila, až budeme mít už k dispozici nové programy na začátku příštího roku, tak bude také velice důležité to správně provádět, mít kvalitní projekty, do kterých můžeme investovat a pracovní dokument tohoto výboru také tady říká, že možná bude potřeba ještě ze strany komise eh, vypracovat další pokyny. A jak už jsme říkali i v oficiální reakci na tuto zprávu, eh, loni na podzim jsme eh, vydali pokyny, která se týkají režimu podpory pro obnovitelné zdroje energie, máme tam také pokyny pro státní podporu v této oblasti a to také nadále přispěje k větší nákladové efektivitě eh, těchto podporů a režim. Ale samozřejmě nadále komise bude podporovat provádění programů různým způsobem, budeme podporovat také budování kapacit v těch členských státech, kde je to potřeba a tak dále. Takže i v tomto smyslu, jak si je možné, abychom poskytli další podporu. Uh, a pokud jde o to, co budeme potřebovat v průběhu toho nového programového období a u těchto nových investic, je, že si nadále budeme vyměňovat zkušenosti mezi členskými státy, regiony a tak dále. A tady opět si myslím, že tato zpráva od, soudní, od účetního dvora a zpráva tohoto výboru může v mnohem na pomoci. Děkuji mnohokrát. Also, ich habe ja nichts dagegen, dass Nemám rozhodně nic proti eh, konstatování, že máme před sebou dlouhou cestu, ale trochu mi vadí, že to musí zaplatit daňový poplatník. Zpráva ukazuje, že je to eh, jasná obžaloba, že ani eh, ty projekty, které jsou nákladově eh, efektivní, eh, že to financování bylo eh, zvoleno své volně. Ta odpověď na to byla poněkud slabá. Prosím zástupce generálního ředitelství pro energetiku. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Já už vlastně nemám mnoho co dodat k tomu, co říkala kolegyně. A ještě ke konkrétním možná bodům, které byly zmíněny. Uh, pokud jde o připojení k síti, tak uznáváme a tady vlastně mohu dodat něco k tomu, co jsme říkali už v první odpovědi, že e, Tady jsou určité obtíže v tomto směru, e, protože jsou potíže se stávající sítí, ty sítě nejsou přímo propojené také ani s řízením projektů. A chci tady poznamenat, že požadavek na uh, toto zlepšení, to je vlastně právní požadavek, který je ve směrnici o eh, obnovitelných zdrojích energie a tady je tedy členským státům uložena povinnost toto učinit. A zpráva o obnovitelných zdrojích v rámci této eh, směrnice nám dává analýzu technických a administrativních překážek, které eh, tedy členským státům v tomto zabraňují. Takže to jsem jenom chtěl ještě poznamenat eh, k těmto konkrétním otázkám. Mohu navázat ještě na tu otázku. Účetní dvůr. Hovořili jsme o ze čtyřnásobení prostředků. Uh, a jaké konkrétní poučení můžeme z toho odvodit z této zprávy účetního dvora pro současné období, eh, které právní předpisy se změní nebo přizpůsobí se na základě těch zjištění. Co se teď stane? Mohu ještě požádat, abyste k tomu něco řekli? Paní Skeringer možná? Uh, yes. Ano, v tom novém eh, regulatorním rámci máme ty povinné to povinné přidělování. To znamená, zdroje na uhlíkové investice celkově se nám asi zdvojnásobily. Není to čtyřnásobné zvýšení, je to zhruba dvojnásobek. Ale jak jsem říkala, ono to není jenom na obnovitelné zdroje energie, ale také na energetickou účinnost v budov, podniků, je to také pro udržitelnou mobilitu ve městech, chytré regiony a tak dále. Takže v tuto chvíli dochází k tomu, že členské státy my jsme vlastně už uzavřeli dohody o partnerství se všemi členskými státy s výjimkou jednoho zatím a teď tedy vyjednáváme o operačních programech. Zhruba 27 už bych bylo schváleno a zbytek ještě se dopracovává. Takže rovnováha mezi investicemi do obnovitelných zdrojů energie a jiných typ, mezi jinými typy eh, investic, eh, to se ještě doladí na základě analýzy Eh, potřeb členských států. A to, co je teď tedy, to, se, co se liší od předchozí generace programů, tak to je, že jsme měli tady eh, cíle do roku 2020, teď máme cíle do roku 2020, teď už máme ty vnitrostátní uh, akční plány pro obnovitelné zdroje energie a tak dále. Takže teď už máme strategičtější základnu pro to, abychom mohli ty programy takto naformulovat. Výsledky se tedy nikde neobjeví, pokud tomu tak to zhrnout. To je podle mého velice smutné. Ještě má slovo pan zpravodaj, pane Poche. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ehm, já si myslím, že eh, cílem jak Evropského parlamentu, tak Evropského účetního dvora bylo zajistit účelné využití evropských eh, fondů k dosažení energetické a klimatické Eh, politiky. Je zřejmé, že technologicky eh, toho dosáhnout není problém, naopak problém spatřujeme společně v eh, řízení a plánování konkrétních projektů a v celém regulačním prostředí, které tuto oblast řídí. Myslím si, že i do budoucna musíme podporovat obnovitelné zdroje energie, ostatně ukládá nám to energetická politika naše a Evropský soudní dvůr nám poskytl zajímavou zkušenost, ehm, jakým způsobem se vypořádat s těmi problémy, které jste i vy zmínila eh, během svých otázek. Já si myslím, že cílem má být podpora programů nebo nastavení programů tak, aby podporovali skutečně nákladově efektivní projekty, které by ale stimulovaly zároveň další soukromé a, nebo veřejné investice. A to by měl být cíl pro to následující období, o kterém jsme se bavili na poslední chvíli. Srdečně vám děkuji, už se nikdo nehlásí o slovo. Dostáváme se tedy k dalšímu bodu pořadu jednání a to je výměna názorů se Světovou bankou a OSN. Chtěla bych přivítat nejprve za OSN pana Petra Kvaca a pana Pierre Atsiho a za Světovou banku tu je pan Emblat paní Luči, Haber a Goldstein. Začneme tedy o SN. Pan Kvaco, prosím, máte slovo. Si, madame la présidente. Pierre... Děkuji, paní předsedkyně. Takže já jsem eh, náměstek generálního ředitela eh, OSN v Bruselu a nejprve dovolte, abych poděkoval paní předsedkyně, vám a e, členům výboru za to, že jste nás přijali zde u vás. My jsme si připravili prezentaci, která je ve třech částech. První část bude prezentace obecnějšího charakteru, kterou přednesu já, potom pan Piero Graco mm, vysvětlí detailněji, jak je organizován systém řízení uvnitř OSN a poté konkrétní příklad UNICEFu. To bude až nakonec. A to je takový výmluvný příklad, který hm, popíšeme celý systém. Také bych chtěl i hm, zde eh, paní, postavit paní Betty Notuci, která je novou kontrolorkou, která ještě Eh, teprve byla jmenována a víte, že eh, ona je důležitá pro naše vztahy, protože my jsme administrativně propojeny a ona je jmenována jako kontaktní osoba eh, za OSN. A ještě závěrem hm, bych chtěl zdůraznit jeden bod. Víte, že hm, my v Bruselu máme 28 agentur, které zde jsou zastoupeny, které se nachází nedaleko parlamentu. Takže já myslím, že tady bychom mohli ještě více zintenzivnit kontakty a tak rozvíjet i e, výměnu informací, protože to je pro nás velice cenné. Takže další. Eh, já jsem si připravil takovou malou prezentaci 10 slajdů celkem a první, jenom abych vám vysvětlil na tomto slajdu, jaké jsou vztahy mm, mezi EU a systémem OSN, abyste si uvědomili, že to je partnerství, které již existuje po dlouhou dobu, které již je pevně etablováno, zakotveno ve administrativních solidních vztazích, které mezi sebou máme a v podstatě to pokrývá celý svět. Proč? Jenom bych chtěl připomenout také eh, začátkem, jenom abych připomněl, to je vždycky důležité připomínat si, proč spolupracujeme. V roce 2008 bylo, nebo komise, tedy Evropská komise provedla nezávislé hodnocení, tedy vůbec do toho OSN nezasahovali a mm, komise předložila pár klíčových údajů, které vysvětlují, jak důležité tyto vztahy mezi námi jsou. První, možná to je třeba pořád si připomínat, a to je, že tyto dva systémy naše v podstatě <clears throat> vychází ze stejných hodnot. Máme stejnou pacifickou mírovou vizi světa a to usnadňuje naše vztahy. Můžeme skonstatovat, že naše vztahy jsou jaksi velice hladké. A ty hlavní zjištění vyplývající z tohoto vyhodnocení jsou následující. Za prvé, jaká je přidaná hodnota Eh, proto, aby Evropská unie spolupracovala s OSN. Za prvé, eh, my v podstatě spolupracujeme v zemích, které jsou v krizi a po krizi velice často tedy eh, v podstatě my jsme OSN je jediným partnerem, který umožňuje Evropské komisi vůbec intervenovat v takovýchto situacích také i zde se zdůrazňuje eh, tam eh, to, že eh, systém OSN je schopen zmobilizovat dárce, propojit je, potom mm, my máme velice privilegovaný dialog, který vedeme s vládami, máme know-how, jsme fyzicky přítomní všude a jsme neutrální a systém OSN je legitimní, což je velice důležité když hm, provádíme různé činnosti, které jsou politicky citlivé, eh, třeba hm, pomoc při volbách a podobně. A dále máme i mandát eh, pro to, abychom koordinovali dárce. My jako OSN samozřejmě také i eh, velice máme velkou výhodu z té podpory především politické podpory ze strany, OS, ze strany EU, Evropské komise, protože jinak bychom nemohli plnit náš mandát, kdybychom neměli vaši politickou podporu. Unie nám umožňuje díky svým zdrojům také zvyšovat dopad našich aktivit, umocňovat dopad, protože jsme schopni díky EU zvýšit finanční intervence a což samozřejmě zvyšuje eh, naše pozitivní působení. Teď pár čísel. Jenom abyste si udělali představu, jak toto partnerství mezi námi je důležité. V roce 2013 milion 630 eh, eh, mm, bylo realizováno. Víte, že přínos Evropské unie v rámci podpory Evropské unie pro, eh, vůči systém OSN, tak to v podstatě probíhá prostřednictvím aktivit, které jsou předem eh, definovány, jsou to tedy konkrétní projekty či programy. Jsou to takzvané earmarked funds, Mm, tedy v roce 2013, je to 1 miliarda 630 a téměř 1 miliarda pomoci eh, pro rozvoj a 600 milionů na humanitární pomoc šlo. Jak vidíte i na grafu, zde eh, za poslední tři roky došlo k nárůstu především eh, kvůli zvýšení humanitární pomoci. A teď hlavní partneři v systému OSN zde vidíte, že vlastně tři čtvrtiny eh, těch prostředků jde eh, eh, přes šest hlavních partnerů, hm, tam UNDP, potom, ten, potom web UNICEF, UNRWA, FAO, UNHCR, tedy je to těch šest hlavních programů. A to jsou zajímavé informace vidíte, eh, co to představuje eh, pro eh, ve smyslu příjmu, tedy přínos Evropské komise, jaký má dopad reflektováno v procentech. Vidíte, 1,9 tedy až tedy 10,9%, takže průměr je kolem 6-7%, to znamená pro příjmy eh, těch příjemců. Dále, zde mm, to je 10 hlavních zemí, hlavních, 10 hlavních zemí, kde my spolupracujeme. A asi jak vidíte, tak spolupracujeme, ano, hlavně Eh, v zemích, eh, které se ocitly v krizi nebo jsou po krizi, Sýrie, Palestína, Libanon, Zambie, Nigerie, Niger, Zimbabwe, Madagaskar, Somálie a Jižní Sudán. Když se podíváte na další země, tak opět eh, jsou to podobné situace. Což je podstatné, je evidentní, že gro vztahu mezi systémem OSN a Evropskou unii právě mm, se realizuje v zemích, které jsou v krizi nebo po krizi právě. Takže zde, mm, kdy mm, tedy to má přidanou hodnotu, tedy spolupracovat, tak to funguje. A tematicky, jak je to rozloženo, v jakých oblastech působíme. A zde nebudu hovořit o detailech, ale určitě si eh, tu prezentaci můžete poté vzít. A jak vidíte, když přidáme těch 30% na humanitární pomoc a když to, eh, eh, když to tedy spojíme s těmi 22% na ty základní služby, tak více než 50% jsou tyto činnosti, tedy činnosti spojené právě s těmi krizovými situacemi, tedy 30% plus 22%. A nakonec a ne, ještě dva, tři slajdy mě čekají. Jak víte velice dobře, existuje administrativní rámec, to je FAFA, to je eh, rámcová finanční administrativní dohoda podepsaná v roce 2013, která upravuje eh, administrativní vztahy mezi našimi dvěmi institucemi. Je to dokument, který eh, nevysvětluje, co děláme, ale jak to děláme. Tento dokument byl novelizován, jak víte, v únoru tohoto roku a mm, ten dodatek reflektuje to nové finanční nařízení Evropské unie. Máme eh, mechanismy mm, pro to, abychom pravidelně mohli provádět analýzy a vyhodnocovat problémy, eh, které vznikají s realizací této rámcové dohody. Existují tedy dvě hlavní aktivity, to je ta pracovní skupina FAFA, která se schází pravidelně každý rok, ne tento rok ne, ale na začátku příštího roku se sejde a tam na nejvyšší úrovni, tedy na úrovni eh, nejvyšších zástupců Evropské komise a OSN, tak se hovoří o problémech eh, s realizací smlouvy a FAFA. Potom máme takový odlehčený mechanismus Joint Reference Group, zase to je pracovní skupina, kde se setkávají zástupci OSN a zástupci Evropské komise a mm, tam na té pracovní skupině se diskutuje o konkrétnějších strukturálních problémech, ale jsou to konkrétnější problémy, které se třeba opakují v různých zemích, jsou jim společné. A nakonec je to takzvaný permanentní stálý dialog a to především společně jsme spolu tady s Evropskou komisí jsme vypracovali celou řadu takzvaných guidelines, tedy takových manuálů, tedy nebo hlavních směrů a potom FAQ, to jsou ty nejčastěji kladené otázky, což má být takový administrativní pomocný nástroj, který má pomáhat zástupcům těchto institucí, aby mohli lépe spolupracovat. Dále, jak se zviditelnit? Viditelnost, to je určitě otázka, která zajímá především vás tady i nás v posledních letech, jenom abych zdůraznil dvě, tři podstatné věci. Za prvé, jednak hm, Opakuji opět, v roce 2006 a v roce 2008 jsme podepsali velice významné dokumenty, No, to je společný akční plán, eh, Joint Action Plan a Joint Visibility Guidelines, hlavní směry pro viditelnost. Víte, že nyní v našich eh, smluvních vztazích existuje povinnost ke každé smlouvě nebo ke každému příspěvku, který podepíšeme, tak přidat takzvaný a pracovní program, který se týká i toho zviditelnění. A kdy orgány OSN, které podepisují tento dokument, tak jsou mm, povinny eh, toto vždycky eh, eh, realizovat, mm, protože jak víte, gro našich vztahů eh, právě eh, se realizuje v, mm, mm, v, v, v takovém tom kontextu dárcovském a tam je vždycky problém trochu, abychom my se zviditelnili také tam, takže to se musí vylepšit a naši hlavní partneři, zdůrazňují, v roce 2014 to je UNDP, mm, takže a e, zde, e, to je tedy UNDP, to je tedy to figura jako číslo jedna na e, A Transparency Index. Je to tedy ten program, který nejvíce pomáhá a my tedy mm, si děláme vnitřní audity a podle e, našich statistik z 81% fondů, které vy e, poskytujete přes OSN, tak e, tam tyto prostředky jsou předmětem našich interních auditů v OSN. Závěrem. Máme za sebou dlouhodobý a dobře etablovaný vztah. Je zřejmé, že sdílíme stejné hodnoty, i když někdy u některých agent možná máme rozdílné názory, ale systém OSN často ty e, dokumenty, které napíše parlament či komise, tak to jsou dokumenty, se kterými plně se stotožňujeme a také i my spolupracujeme ve velice specifických podmínkách, a to především, jak jsem řekl, v situacích krizí, konfliktů či pokrizích. Komise se rozhodla eh, spolupracovat eh, prostřednictvím OSN nebo působit prostřednictvím OSN eh, v těch situacích nebo kontextech, kdy Evropská komise má za to, že to bude mít přidanou hodnotu, tedy působit prostřednictvím OSN. A já si myslím, že v tom bychom měli pokračovat a jde o to, aby tyto dva naše systémy mohly koexistovat my jsme pro eh, eh, mm, pro eh, činnost, která vyplynula z takzvaného pillar assessment. To bylo velice zajímavé. Je třeba, abychom společně si poskytovali více Eh, informací, větší přístup k informacím, eh, tedy zájemný přístup k informacím o tom, jak naše systémy fungují. A nakonec je třeba tedy lépe komunikovat, o to nám všem jde. A je třeba i, abychom především eh, naše vztahy i opírali o analýzu takzvaných input, takových vstupů, a abychom e, tedy my ale e, od těch inputů, od těch vstupů také přešli i k tomu, že se budeme orientovat na výsledky. Děkuji. Také UNICEF má pro nás prezentaci. Paní Diaje, paní Videk a paní Peters. Nevím, kdo bude konkrétně řečníkem. Prosím, máte každopádně slovo. No. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně, eh, jmenuji se Petro Guaso, já jsem eh, vedoucím kontrolního oddělení v rámci OSN a já ještě pohovořím o reformách, které jsme provedli od začátku mandátu generálního tajemníka Pan Kimuna v roce 2007 se zavázal k přeměně OSN. Skutečně především se zaměřuje na kvalitu, odpovědnost a hodnotu za peníze generální tajemník zavedl celou řadu reform toho, jakým způsobem fungujeme, aby se zvýšila transparentnost a odpovědnost a také zavedl eh, systém auditu a dohledu, aby bylo možné dohledat, kde se finanční prostředky vynaložily a jestli se vynaložily tak, jak to mělo být. Od roku 2007 už jsme ušli pořádný kus cetry, cesty a vytvořili jsme si eh, instituce a zavedli jsme nezbytné eh, kontrolní systémy tak, aby bylo možné zaručit správné vynakládání finančních prostředků. Za prvé, v našem každodenním fungování jsme začali eh, zavádět mezinárodně přijímané účetní standardy. V minulosti jsme měli svoje vlastní, ale teď tedy skutečně používáme mezinárodně uznávané účetní standardy, které samozřejmě poskytují jasnější informace uživatelům. Také jsme zavedli systémy ERP. To jsou systémy, které nám umožňují získávat online veškeré informace o veškerých aktivitách, které máme po celém světě. Také jsme zavedli vnitř, rámce pro vnitřní kontrolu a také rámec pro um, řízení rizik. Ob, oba dva tyto systémy jsou také mezinárodně uznávané, to znamená, to nám umožňuje eh, mít kontroly vždycky, kdy a kde je to potřeba, abychom mohli zajistit, že se vyhneme podvodům. Také jsme vytvořili jednotlivé eh, vrstvy ochrany a průhlednosti a také odpovědnosti. Ta první vrstva se týká toho, jakým způsobem provádíme své projekty. Za prvé, v každém projektu v ob- této oblasti máme monitorovací týmy, které zajišťují, že veškeré prostředky, prostředky jsou vynaložené za to, za co se mají vynaložit. A také máme hodnotící týmy, které zajišťují, že dopad a výsledky které chceme od těchto projektů, že budou v souladu s tím, co jsme očekávali. Pokud jde tady o výsledky těch projektů. Dále jsme vytvo- máme dva úředníky nebo dva úřady. Jeden je ombudsman a druhý je úřad pro etiku v rámci OSN. A na tyto instance se mohou, uh, může kdokoliv obrátit, když má podezření na nějakou korupci nebo eh, podvod ze strany jak našich úředníků, tak dodavatelů a tak dále. A tyto úřady mají na starosti chránit tyto whistleblowery. Třetí vrstva, kterou jsme vytvořili, eh, je velice užitečná pro zlepšení eh, transparentnosti a odpovědnosti, a to je interní a auditorská vrstva. Jak víte, každá mezinárodní obla, eh, organizace má vlastní interní auditní tým, který je nezávislý a který tedy eh, je přímo odpovědný správnímu subjektu. Máme také externí auditory, to jsou externí auditoři jednotlivých členských států OSN. A také máme společnou inspekční jednotku to je dozorčí orgán, který má na starosti veškeré průřezová témata, která se týkají jednotlivých agentur OSN. Práce monitorovacích týmů, evaluačních, hodnoticích týmů a interních a externích auditorů, to všechno koordinují nezávislé eh, auditní výbory, které má každá agentura OSN a také máme tento orgán ACABQ, který dohlíčí na veškeré tedy eh, provádění rozpočtu a jednotlivé rozpočty každé agentury OSN. Celou tuto práci koordinují jednotlivé řídící orgány. Jak asi víte, každá agentura OSN má svůj vlast, své vlastní řídící orgány, ať už je to valné schromáždění nebo správní rada a tak dále. A uh, Eh, jsou tam zastoupené různé členské státy. Takže jak vidíte z tohoto obrázku, máme jednotlivé vrstvy a investovali jsme velké zdroje eh, pro vytváření takovýchto systémů, které nám umožňují snížit riziko podvodného jednání a zajistit, abychom skutečně měli dostatečnou hodnotu za peníze, abychom skutečně eh, maximalizovali možný výtěžek z každého vynaloženého dolaru. Další slide. Z tohoto důvodu jsme si jistí, že bychom se měli přesunout od těch diskuzí, které byly zatím zaměřené na procesy a ověřování v jednotlivých vnitrostátních úřadech, kdy se někdy analyzují projekty, které už byly vlastně dokončeny před celou řadou let a posuzování jednotlivých pilířů. A myslíme si, že ta infrastruktura, kterou jsme teď vytvořili v rámci toho interního rámce pro kontroly, nám vlastně umožňuje se přesunout do budoucnosti a také přesunout hlavní zaměření našich diskuzí na měření dopadu a e, tedy kvality našich společných aktivit a abychom tedy společně vytvořili přístup k řízení rizik, pomocí kterého můžeme identifikovat a definovat rizika, se kterými se potýkáme při implementaci společných projektů a také e, nastavit nějakou rizikovou toleranci. Na to můžeme dále spolupracovat. Paní předsedkyně Samozřejmě pan generální tajemník se zavázal zlepšit transparentnost a odpovědnost a také hodnotu za vynaložené prostředky a zavedení všech těchto opatření ukazuje, ukazuje nám a také všem členských, členským státům OSN ukazuje, že tady skutečně můžeme věřit těmto reformám, které jsme eh, zavedli. Teď předám slovo kolegyni Fatumatě z UNICEFu, která nám jasně dá některé příklady, které jasně ukazují, že nám to společně dobře funguje. Prosím. Thank you, Mrs. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Připravila jsem si také velice krátkou prezentaci a budu se snažit být stručná. Můžeme hned přejít na druhý obrázek. Druhý slide. Na tomto obrázku chceme stručně ilustrovat, jak UNICEF jako jedna z agentur může spolupracovat s komisí a zajistit, eh, že se bude velice dobře nakládat s prostředky EU eh, v prospěch našich programů pro děti. My známe, jak jakou pozornost věnuje Evropská komise finančnímu nařízení a souladu s těmito předpisy. A zejména v UNICEFu máme kancelář pro interní audity a šetření a spolupracujeme eh, velice <clears throat> těsně s orgány OSN. A my se velice zaměřujeme na vnitrostátní kanceláře. Máme 128 eh, eh, členských zemí a my se při auditu zejména zaměřujeme na ty vnitrostátní kanceláře. To představuje 64% našich strojů a také věnujeme značnou pozornost regionálním kancelářím, eh, protože musíme mít dohled na tom, Eh, o tom, jaké eh, systémy se na eh, zemské úrovni uplatňují. Také vytváříme systémy uvnitř organizace UNICEFu. Týká se to našeho hlavního sídla a těch hlavních procesů. Tady je důležité si uvědomit a můj kolega vás o tom již informoval, že všechny zprávy vnitřního auditu jsou dostupné veřejnosti. E, tyto auditní zprávy jsou e, poměrně komplexní a v každé takovéto auditní zprávě je obsažen e, výrok, e, jaké je tedy naše působení v dané zemi. A potom tu e, máme tři typy výroků, které se týkají zprávy, infrastruktury, personálu, dále posuzování programu, to otázka mobilizace prostředků, plánování, týká se to našich vztahů s partnery, všechno to, co spadá do té rubriky programu a také sledujeme operace eh, jako eh, veřejné zakázky, tím se zabývaly audity, například eh, řízení zásob a podobně. A to je tedy předmětem těch eh, auditních zpráv a myslím, že komise má dobrý eh, přehled o tom, jak nakládáme s prostředky, které dostáváme od Evropské unie. Jistě v UNICEFu víme, že vnitřní, interní audity musí hrát velice důležitou eh, roli a chtěli bychom vás ujistit, že řádně a efektivně spravujeme prostředky z evropských fondů. Jsme zapojeni do přípravy, do přípravy eh, ověřovacích misí, takže eh, se informace eh, dostávají k těm, kteří provádějí to ověřování a také více zapojujeme kanceláře do eh, té verifikace, například když eh, si vyžádají nějaké informace, eh, když je není možné okamžitě přímo poskytnout ověřovatelům, tak se naše kancelář se eh, eh, snaží zajistit tu dobrou úroveň poskytnutí informací. Eh, dále prohlubujeme naše Eh, poskytování zpráv, protože chceme, abychom integrovaně eh, působili uvnitř OSN. Dále eh, musíme hrát ještě další důležitou roli. To znamená, když realizujeme programy v jednotlivých zemích, tak navazujeme i na systémy v daných státech a začlenujeme tedy stávající systémy do našeho systému UNICEFu, takže se to e, týká interakce s jednotlivými ministerstvy, stávajícími systémy. E, pokrýváme tedy prostředky z celé řady evropských fondů. Jak vidíte, máme tady e, průřezové působení, jakékoliv zlepšení přinese i zlepšení ve správě různých eh, fondů jak už jsem říkala, máme ten systém řízení programu, zprávy, eh, podpory operací a také působíme vertikálně ve vztahu k evropským fondům. A když to jde k nějakému zlepšení v Evropském fondu, tak to znamená zlepšení v eh, řízení prostředků ve prospěch programů pro děti. A eh, co tedy děláme? přímo eh, při těch verifikačních misích. Máme eh, plán interního auditu, můžeme se zaměřit na specifické granty, na specifické procesy eh, v případě výpad. Eh, ty také zkoumáme a eh, víme, že je to důležité, abychom o tom poskytovali informace. Dále můžeme vyčlenit prostředky pro rozpočet Eh, abychom ho sladili s aktuálními náklady. A nakonec spolupráce. Máme velice dobrou spolupráci eh, s organizací OLAF. Celý systém přijal eh, stejné pokyny vyšetřování jako OLAF a myslím, že katalyzátorem této eh, iniciativy byl právě OLAF. Eh, my jsme tedy přijali eh, tyto pokyny, hodnotíme je velice pozitivně. Máme také velmi mnoho neformálních vztahů s OLAFem my jsme e, také e, diskutovali s přítomnými zástupci OLAFu o případech, které, e, vyšetřování, které se týkají UNICEFu. My si tedy vyměňujeme také osvědčené postupy a to na výročních setkáních. Také si vyměňujeme informace o strategiích boje proti podvodům. Uh, to je, myslím, vše z mé prezentace. Děkuji, že jste mi naslouchali. Myslím, že jsme se dostali ke konci eh, prezentací organizací OSN. Velice vám děkuji za informace a za úsilí, které jste vynaložili. A teď se ptám, co s tím naložíme, s těmi všemi informacemi, které jste nám poskytli. Eh, zazněly na našem eh, výboru kritické body, než jsme posuzovali eh, dvě body Evropského účetního dvora. Jde už také o přístupu k informacím. Hmm Dále jsme kritizovali nedostatečnou viditelnost, kritizovali jsme, že máme příliš málo informací o tom, co se děje s našimi penězi. My si toho velice vážíme, že jste se dostavili a že jste nás o tom informovali a jsme rádi, že můžeme eh, eh, přispět ke zlepšení situace a hned to začneme také testovat. Co by nás mohlo zajímat, je otázka, Gazy. V pásmu Gaza působilo několik eh, eh, projektů investování a Gaza je tedy velice důležitým eh, příjemcem, tedy palestinský autonomní úřad je důležitým příjemcem A V souvislosti s tou válkou bychom chtěli vědět, co ještě stojí, jaké investice byly zničeny, já vím, že to překračuje asi vaše možnosti na to odpovědět, ale bylo by to ve smyslu našeho výboru, pokud by na, byste nám mohli předložit písemnou zprávu. Nemusí být příliš rozsáhla, ale jistě eh, nám můžete poskytnout ty základní prvky. Pokud se k tomu nechcete vyjádřit hned teď, pak bych dala tedy slovo zástupcům Světové banky, ale nebo ano, prosím. Euh, bych chtěl říci, ono je, není možné takto eh, teď odpovědět, ale určitě ještě eh, se k vám vrátíme a poskytneme požadované informace. Děkuji. Konec konců jsme si přece vzali, že budeme přáteli a eh, potřebujeme také nějaký výsledek toho přátelství. Nikdo se z členů výboru nehlásí o slovo, dám tedy slovo, ne přece jenom Derek Vogan Uh, ano, děkuji paní předsedkyně. Já děkuji všem za prezentace. A ta moje připomínka bude spíše taková obecná. Eh, je to něco, co se vlastně týkalo všech kolegů, kteří tady prezentovali. Eh, ty prezentace, které jste představili, byly v podstatě na takové velmi vysoké úrovni a hovořili jste spíše o procesech a já jsem úplně z toho nepochopil, jak se ty peníze vlastně vynakládají a já si myslím, že v nás by více zajímalo právě, jakým způsobem se vynakládají, jestli to třeba jde do té správné organizaci. Protože vím, že třeba v některých konkrétních případech, v případech nějakých delegací, peníze eh, měly jít na nějaké konkrétní projekty, ve zdravotnické oblasti ale potom nám ministr zdravotnictví řekl, že ty peníze jdou do ministerstva zdravotnictví, přímo do jejich rozpočtu a potom se tady nějak dále směrují. Takže nás by zajímalo tohleto konkrétní. Tohleto si myslím, že byly ty konkrétní eh, body chyběly ve vašich prezentacích, což je pochopitelné, protože vy jste se soustředili na tu nejvyšší úrovni, úroveň a myslím si, že by bylo užitečnější pro nás a náš výbor, abyste se zaměřili na tu nižší úroveň. A já mám ještě jednu otázku k těm svěřeneckým fondům. Eh, a jejich eh, kofinancování. Dříve, když jsme měli nějaké informace, přehledy, byli bychom velice eh, vděční, pokud nějaké informace máte, kdybyste je poslali mailem. A vy chcete ještě položit nějakou otázku, prosím. Jenom bych zdůraznil dvě, tři věci konkrétně. Eh, když hovoříme o systému OSN, tak první informace, kterou třeba vědět, eh, co to znamená skutečně vaše účast na těch trust fondech, na těch eh, svěřenských fondech, ano, ale hm, já tady nebudu hovořit o procentech, ale to je možná 80, 90 fondů, které vy hm, E, poskytujete přes OSN, je právě prostřednictvím specifických konkrétních programů, projektů, tedy ne přes ty trust fundy, to jsou konkrétní programy, kde se dohodneme přímo na tom, jak mají vypadat, jaký bude systém reportingu a tak dále. Takže skutečně tady e, my máme velice úzce vymezené limity. A když e, pracujeme se prostředky Evropské komise, tak zde ten rámec je velice dobře definován, velice úzce definován, včetně kontrol. Možná jenom bych navázal na otázku o přístupu k dokumentaci. Jak jsem řekl před chvílí, a tady vím, že i existuje to ve zprávě účetního dvora. Ano, tady ještě existují určité velice limitované oblasti, kde eh, ty dva naše systémy nejsou schopny komunikovat. Třeba přístup k dokumentům osobním, když vy chcete si něco prověřit a vy vidíte, vy požádáte tedy o přístup k celému seznamu dokumentům, které se týkají třeba konkrétního experta. Ano, jeho účast na tendru a tak dále. A e, náš systém, naše vnitřní předpisy to omezují dost, což my máme dva systémy eh, řízení, které musí komunikovat nějak a často se to musí řešit případ od případu a ono to třeba závisí na hm, povaze konkrétního subjektu, ale to, se, to je velice omezené hm, pouze na některé typy dokumentace. A třeba eh, my eh, jsme se dohodli právě, že budeme s určitým dvorem skutečně pracovat na těchto specifických dokumentech a tady u této otázky konstatuji, že ono to sice vypadá jako obrovský problém, ale já si myslím, že to je v podstatě problém spíš nicotný. Pokud jde o gázu, tak zde ještě vám předložíme do budoucna určité informace, beru je na vědomí. Důležité je toto. A tady skutečně OSN mm, jsou velice dobře zastoupeny v Bruselu. To znamená, když jste informováni o konkrétním případě, tak se na nás obraťte s tím konkrétním případem a společně se konkrétně podíváme, o co jde. Bez ohledu na danou oblast, samozřejmě. Bez ohledu na e, důvod nebo původ problému či na mm, důvod vašich frustrací. Je to velice důležité. My jsme tady placeni za to, abychom dohlíželi na to, že se nad tím, abychom dbali na to, že se vše děje korektně. Takže proto jsme vám zcela k dispozici. A teď ta otázka, kterou jste zmínil. Systém OSN vůbec eh, eh, nemá co dočinění s, rozvojov, s rozpočtovou s eh, pomocí. Ne, roz, ne, s rozpočtovou pomocí, ne. Takže to ne, my pracujeme prostřednictvím konkrétních projektů a programů, nikoliv přes rozpočtovou pomoc. Děkuji. Gracias, Madam Chair. Eh, intentaré contestar... Já se pokusím odpovědět obecně na otázku eh, pana Vogena. Ano, takže zde eh, jde o projekty, eh, přes které tečou eh, Eh, prostředky, prostřednictvím tedy agentur. A tady bych se chtěl vrátit k tomu, eh, co vyplynulo z posledního slajdu. To znamená, my musíme více a lépe pracovat na definování cílů a na eh, definování očekávaných výsledků od konkrétních projektů. My pracujeme v rámci partnerství mezi tedy eh, komisí a agenturami OSN a my identifikujeme vždycky konkrétní agentury OSN podle potřeb daného projektu a i podle tedy jednotlivých zemí a našich zastoupení tam. Tedy podle toho vyhodnocujeme potřeby každé země podle různých tematik a vyhodnocujeme zároveň různé alternativy, možnosti, náhradní možnosti, jak ty projekty tam případně realizovat náhradním způsobem. Třeba když my eh, eh, zde mm, my tedy předložíme komisi konkrétní projekt, který potřebuje financování, No tak nejprve se zanalizují různé jiné alternativy, které případně by byly efektivnější pro implementaci těchto projektů. A na základě analýzy potřeb eh, konkrétních projektů, tak potom komise se rozhodne, že podpoří to svými prostředky a podpoří dané projekty. A takže odpověď pro to, správná odpověď, jednoduchá odpověď, krátká odpověď je ano, ano, my dostáváme ty prostředky do adekvátních eh, eh, situací, zemí, tedy prostřednictvím adekvátních kanálů, agentur a všechny projekty, které podporujeme, tak vychází z reálných potřeb eh, příslušných těch subjektů, které působí v těch zemích a s tím, že se koordinují různé agentury, které působí v daných zemích. Oni tam mají své úřady, které mají na koordinaci Eh, tak, aby všechny ty agentury eh, homogenním způsobem realizovaly projekty a proto tedy mm, eh, zde komise tedy investuje skutečně, jde o to, aby byla jistota, že komise investuje do mm, projektů, do kterých si přeje investovat. Děkuji, kolega Šoltis. Tedy zahvaljujem jsem představníkom eh, Združených národů za... Eh, Já bych chtěl poděkovat zástupcům OSN za tuto zprávu a mm, chtěl bych zdůraznit jeden sektor, který podle mě je velice důležitý eh, pro naše spolužití, tedy spolužití OSN a EU a kontrolních institucí. Zdá se mi především důležité říci toto Eh, OSN také i eh, generují prostředky, které eh, se plánují na různé humanitární aktivity. Viděli jsme například, že máme spoustu různých agentur, které se financují a i zde tedy je potřeba kontrola. Vy jste zmínili externí audity, interní audity, oba ty typy auditu jsou důležité pro důvěru lidí. Ta důvěra je důležitá, protože to potom bude garantovat, že tyto prostředky eh, eh, se budou řádně čerpat, používat. A jak víte, valné schromáždění přijalo mm, rezoluci už před pár lety rezoluci, která se týká nezávislosti všech kontrolních orgánů eh, a které mohou tedy plnit kontrolní funkci pouze za podmínky, že to budou orgány nezávislé. A jde o to tedy, aby tam byla co největší i interní nezávislost. A zde máme klíčovou otázku, která se klade. A my jsme na to před chvílí narazili. A to, že na jedné straně je třeba, abychom eh, Eh, eh, abychom tedy eh, řádně tedy zaúčtovávali tyto prostředky, abychom je řádně evidovali. Někdy máme ten eh, eh, cash accounting system anebo accrual accounting system. Máme zde různé systémy účetnictví. Buď se přímo eh, účtují jenom hned ty výdaje, ty hotové výdaje, anebo se účtuje tedy o těch budoucích výdajích a ty systémy často jsou odlišné a potom to znemožňuje porovnatelnost těch kontrol. Takže je třeba sladit i naše účetní systémy. A je třeba i, abychom zde doplnili, že eh, v tomto vztahu mezi vnitřním auditem a externím auditem eh, samozřejmě je třeba i garantovat, že všechny tyto postupy a všechny tyto normy kontrol, tedy auditů, Mm, budou mm, srovnatelné, porovnatelné. To znamená, že e, musí být podobné a to účte, účetnictví musí být podobné, mm, účtování o těch položkách musí být podobné, protože jinak nebudeme mít porovnatelné údaje. To je důležité do budoucna, to je důležité pro naši spolupráci, abychom se tedy dohodli na obsahu těchto zpráv, těchto výkazů a způsobu, jak se budou vyhotovovat, tak abychom měli přístup k nejkonkrétnějším údajům. Ano, a na druhé straně třeba se dohodnout na maximální harmonizaci těchto kontrolních mechanismů, tak aby mezinárodní instituce, které potom budou provádět tyto Eh, audity, to revize, tak aby eh, mohly tedy fungovat v rámci mezinárodních účetních norem. Mám také jednu otázku, skoro jsem na ní zapomněla. V roce 2009 jsme v únoru s naším výborem navštívili z eh, OSN i s Větovou banku a hovořilo se tedy o podvodech. Jistě jste o tom byli informováni, protože jsem vás poměrně trápila touto záležitostí záležitostí a viděli jsme to i posléze v New Yorku po mnoha letech, kdy jsme se pokoušeli to pracovat, jsme viděli, že OSN své pracovníky, kteří e, jsou e, podezřeni z podvodu, nejsou vůbec trestně právně stíháni. Byla mezi tím jejich imunita zrušena. Je možné trestně právní stíž, stíhání a pokud ne, tak bych ráda věděla, jak je to v souladu s tím vysokým etickým standardem, o kterém jste hovořili. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla podrobněji vyjádřit k té otázce toho, zda peníze můžeme skutečně, zase ty peníze skutečně vynakládají dobře, jestli to můžeme nějak garantovat. A já bych vlastně e, přitom e, pohovořila i tom pilířovém hodnocení, které zavedla komise. E, například v UNICEFu máme to šestipilířové posuzování, což skutečně bylo opravdu komplexního vyhodnocení celého našeho systému a všech našich systémů. A ti, tam vlastně komise samotná eh, navrhla několik opatření a UNICEF eh, je velice rád zavede, aby mohl vlastně projít první úrovní eh, kontroly. Jsou to velmi rozsáhlé systémy, které kontrolují všechno od eh, účetních standardů až po ochranu údajů, takže všechny organizace agentury OSN mají projít tímto pilířovým posuzováním. Navíc k tomu máme ta, ty verifikace, to ověřování, které provádí různé agentury v rámci EU a také účetní dvůr. Tam se zaměřují na to, jaký, jak do, dobrý, funkční vlastně je náš systém zpravování finančních prostředků. A potom tady máme ještě studie uh, té zbytkové chybovosti. To všechno dává záruku toho, že například UNICEF je organizací, která je možné svěřit finanční prostředky. K tomu navíc máme pro každý grant, který pochází z Evropské unie, a tak ke každému takovému grantu my eh, poskytneme zprávu eh, pro dárce, pro dárce pomocí které může Evropská unie všechno ověřit a někdy také musíme tu zprávu samozřejmě potom ještě změnit nebo dopracovat, protože se samozřejmě vždycky rádi eh, zlepšíme. A to všechno dává záruku o tom, že se ty prostředky skutečně vynakládají tam, kde mají. Ten systém, náš systém, to Eh, zaručuje. Já jsem interní auditorkou pro UNICEF a mohu eh, skutečně sebevědomě říci, že eh, záruky jsou dobré. Samozřejmě ne vždycky můžeme stoprocentně zaručit, zaručit, že všechno v praxi bude stoprocentně fungovat. Odcházejí někteří lidé noví nám přicházejí a tak dále. Takže samozřejmě při provádění některých těch systémů Eh, existují, ale my jsme první, kteří vás na to upozorňujeme, kteří se k tomu přiznáme v těch eh, auditních zprávách. Eh, na úrovni UNICEFu a myslím si, že i v rámci OSN celkovému skutečně velice aktivně reagujeme na veškerá doporučení, auditní doporučení. Veškeré naše systémy jsou nezávislé a to znamená, že my jsme zodpovědní eh, správní radě nebo generálnímu valnému schromáždění. To znamená, že i když nemáme žádné žádné přímé vazby, tak stále fungujeme nezávisle a řídíme se mezinárodními standardy. Skutečně jsou to mezinárodně uznávané eh, standardy a testujeme to, minimálně každých pět let. To znamená, je velice důležité pochopit, že problém někde v konkrétní místní kanceláři UNICEFu neznamená automaticky, že máme systémový problém na úrovni organizace. Samozřejmě konkrétní pro- problémy v praxi se mohou přihodit. To znamená tolik k otázce nezávislosti. Myslím si, že je také poměrně důležité se podívat na to, že veškeré organizace OSN mají horkou linku. To znamená, že jakmile například někdo na něco přijde v souvislosti se eh, špatným řízením nebo z pronevěřených mm, prostředků, může to tam zavolat. Všichni máme své vlastní eh, úřady, Eh, které se potom tím zabývají. Také máme systém pro whistleblowery, pro ty, kteří upozorní na takové prost, eh, problémy a který má takovéto eh, osoby, které upozorní na možné problémy, chránit. Stále tento systém na úrovni OSN posilujeme, protože konkrétně tedy i díky tomu případu z Kosova. To byl případ, který nám otevřel oči skutečně. Došlo tam tomu, že se něco takového stalo, pořád se to ještě řeší, ale to téma Kosova a e, whistleblowerů a i vzhledem k tomu, že to přitáhlo pozornost médií na otázku whistleblowerů, protože ono to je téma nové v podstatě pro OSN a většinu mezinárodních organizací, ale dále to potom uvedlo do pohybu celý ten systém, který má chránit takovéto osoby, které upozorňují na uh, problémy. Ta samotná zkušenost ne, nebyla příjemná či pozitivní, ale eh, na druhé straně nám to pomohlo eh, vést nezbytné šetření a zlepšit celý ten systém a ukázat, že i jednotlivý takovýto případ může mít dopad na financování a na celý systém. Takže eh, chci říci v této souvislosti, že si myslím, že OSN jsou si vědomi tohoto problému a už tady budu končit. Děkuji. Děkuji a prosím teď novou otázku. Jenom stručně, paní předsedkyně. A já vím, že je pravda, že vnitřní standardy respektují stejné standardy i vnější audity respektují ty standardy. Takže respektují opravdu při provádění auditu stejné standardy. Co se týče obecných informací, jak jsem o tom již hovořil, eh, valné schromáždění eh, se snaží odejít od účtování těch hotových částek k tomu akruálnímu účetnictví. Všechny organizace obce již mají tyto systémy, takže to zajišťuje srovnatelnost informací. Velice stručně k tomu vyšetřování, respektive beztrestnosti a imunitě. Já znám tyto případy, eh, do něž byly zapojeny spojeni naši zaměstnanci a systém funguje opravdu za to eh, takzvaně zaplatí, tam neexistuje eh, beztrestnost pro zaměstnance OSN. Tak eh, ještě konkrétněji, jak často byla zrušena imunita pracovníků OSN za, uplynulých, za uplynulé dva roky. Musíme se eh, na to podívat a poslat vám tyto informace. Tady není zástupce právního dělení My se k tomu ještě vrátíme. Já vám velice děkuji. Víte, my máme také pravidla, která neuplatňujeme. To není žádný problém. Navenek se vytvoří hezká fasáda. A mimochodem, Eh, v tom jsme si také eh, počínali mistrovsky. Michal Tojer, my budeme pokračovat eh, prezentacemi Světové banky pan Emblant, pan Palucci, Harper a paní Goldstein. Kdo chce vystoupit, prosím, děkuji paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, kolegové, dámy a pánové. Já vám velice děkuji za příležitost informovat vás o naší činnosti a partnerství s Evropskou komisí je to nesmírně důležité a je to eh, velice eh, rozmanitá eh, součinnost a je strategická pro naši účinnost, ale dnes bychom chtěli spíše hovořit o efektivitě, hodnotě za peníze, řízení finančních rizik. Nejsem si jist, jak bych měl pracovat s mikrofonem, možná bych se měl více odsunout, aby nevznikala ta zpětná vazba? Omlouvám se, já jsem slyšel tu odezvu. Chtěl bych dnes rychle eh, a stručně prezentovat vize, strategie a poskytnout vám také finanční informace za skupinu Světové banky. Eh, budu opravdu velice e, stručný a budu se spolehat na e, diapozitivy, které máte. E, takže jak se tedy v průběhu času vyvíjelo naše partnerství? Snad by mohli zasáhnout technici? Je to lepší? A slyší mě tlumočníci? Dobře, děkuji. Budu tedy krátce hovořit o tom, jak vypadá a jak se vyvíjelo naše e, partnerství s komisí e, na základě podepsané rámcové dohody a také se zmíním o různých prvcích e, našeho rámce zajištění. A tady tedy naše skupina, skupina Světové eh, banky, je to eh, pět samostatných institucí, eh, nechtěl bych o nich hovořit podrobně. a IDA a IFC mají stejný model financování, opírají se o e, záruky a e, malý kapitál z 188 e, členů a získávají prostředky na mezinárodních trzích v případě IDA, e, což je Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, e, takže e, to jsou prostředky také ze soukromých podniků v rozvojovém světě. Další složkou je investování v nejchudších zemích. Ty země jsou velmi chudé eh, mají eh, méně než 1500 eh, na osobu, nebo se to týká ostrovních států, které spadají do této kategorie. Je to poskytování úvěru a grantů a my se financujeme také od partnerů, od dárců. A jak vidíte, 173 členů je združeno v IDA, jsou to členské státy EU, poskytují asi 60 prostředků e, pro organizaci IDA. A ty další dvě e, instituce, myslím, nebudu vysvětlovat a přejdu na další obrázek. Řeknu vám několik e, slov o naší strategii. Doktor Jim Kimen se stal předsedou před dvěma lety a přijal strategii, kterou eh, jsme asi před rokem schválili. Eh, týká se skoncování s extrémní chudobou. To jsou tedy lidé, kteří mají k dispozici méně než jednou a čtvrt dolaru eh, za den. To více než 3% globálně. A také je to 40 to bylo v roce 1990. Eh, my se nově organizujeme, budeme takovou bankou pro řešení, zkoumáme eh, technické expertízy, využíváme globálních postupů a chceme poskytnout znalosti, finanční prostředky a také funkční partnerství, abychom těmto zemím pomohli řešit eh, ty složité otázky jejich vývoje. V tomto duchu spolupracujeme také s Evropskou komisí v těchto třech oblastech, e, tedy znalosti, finanční příspěvky a zajištění partnerství, e, které se týkají inovací a politiky. A velice rychle. Kdo tedy vede Světovou banku, když se podíváte na levou stranu tohoto obrázku? tak eh, vidíte, že tu eh, máme eh, radu guvernérů a to se liší od situace u nadnárodních institucí. 25 regionálních guvernérů v Evropě, když se podíváte vpravo, jsou to členské státy, které představují asi 28,5 procenta eh, hlasovacích práv. Eh, myslím, že mají devět křesel nebo devět těch eh, podílů. A mají tedy společnou pozici v té radě. A dále Nebudu hovořit o tom příliš podrobně. Vlevo vidíte největší země s s průměrným příjmem. A potom také vidíme Rumunsko, na místě 45 a e, ty závazky a IDA, jak vidíte, jsou to země, které jsou největšími e, příjemci Indie, Pakistan, e, Bangladeš, ale 50% získává prostředků získává Afrika jako skupina. A tady vidíme odvětvové složení, také to nechci dopodrobna komentovat podle odvětví, Eh, největší objem prostředků jde na veřejnou zprávu a reformy to je oblast, kde jsme e, si získali značné znalosti. Já se k tomu ještě vrátím a budu hovořit o tom, jak se tedy rozvíjelo naše partnerství s EU, e, protože nyní pracujeme, spolupracujeme s některými e, novými členskými státy. A k otázce našeho partnerství v podstatě EU a Evropská komise jsou pro nás klíčovými strategickými partnery při rozvoji spolupráce jak uvnitř EU, i e, nad rámec EU. A toto partnerství je opravdu e, více rozměrové. E, hrají tu důležitou roli finanční aspekty, jak už jsem říkal, 28 členských států EU jsou největší skupinou, také jsou největšími dárci. Evropská komise jako taková je třetím největším investorem do fondů, které spravujeme. Představuje to 3,2 dvě desetiny miliard eh, dolarů za uplynulých pět let a eh, dále spolupracujeme eh, finančně, ale také usilujeme o reformy v oblasti politiky a strukturální reformy. Zaměřujeme se na změny klimatu, Uspořádali jsme před dvěma měsíci summit věnovaný eh, uhlíku, klimatu, eh, dále eh, obecně křehkosti, obec soukrom, rozvoji soukromého sektoru. Opět z hlediska finančních aspektů, ale zejména z hlediska politik a investičního prostředí, reform a podobně také velice spolupracujeme v oblasti energií, energetiky. To eh, je i mimo EU, ale v poslední době eh, se to týká i eh, prostředí uvnitř EU a čeho chceme dosáhnout. My se velice zaměřujeme na globální ideovou odvětví leadership a zde zjišťujeme eh, důležitou strategii. Já jsem hovořil o těch dvou cílech, které jsme těsně koncipovali s politickými dokumenty eh, Evropské komise v oblasti rozvoje. A v uplynulých čtyřech, pěti letech se vztahy eh, s Evropskou komisí opravdu rozvíjely na široké eh, bázi. Spolupracujeme s generálním ředitelstvím eh, DEFCO, zejména s lidskými stroji, nyní také i s generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj a zejména spolupracujeme s novými členskými e, státy, ale i s takzvanou eurozónou e, při boji proti důsledkům finanční krize, tedy e, Kypr, Řecko, také Itálie, nové členské státy EU, financování čerpání z hlediska eh, dopadů, využívání prostředků strukturálních fondů. Evropský účetní dvůr, tady máme velice dlouhodobou spolupráci. Nedávno jsme podepsali eh, dohodu eh, na určitá témata, o kterých jsme slyšeli během předchozí diskuze v souvislosti s přístupem k informacím. Nejsme vždy schopni před předávat dokumenty různé za zápisy. Je třeba, aby účetní tvůr eh, získal potřebné informace. Olaf, eh, před měsícem jsme eh, podepsali nové Memorandum of Understanding. Já se k tomu ještě vrátím. Týká se to školení zaměstnanců a e, přístupu k dokumentaci. Také bychom chtěli rozšířit kontakty s různými orgány, jako jste e, vy, nebo s dalšími útvary Evropského parlamentu. Můj e, kolega Masiliano Palucci se na to zaměří a také spolupracujeme s Evropskou radou. Jedním takovým příkladem je skutečnost, že jsme byli požádáni, abychom se podívali na celní unii mezi EU a Tureckem a poskytli určité hodnocení, jak by tato unie mohla lépe fungovat v budoucnu. Eh, to bylo důležité opatření pro posílení důvěry eh, v souvislosti s pokračujícími diskuzemi a Hmm, já bych nechtěl eh, procházet všechny projekty, ale máme tu určité hlavní projekty, eh, eh, například ocenění uhlíku nebo také mechanismus obchodování na základě evropského systému obchodování, dále se eh, zaměřujeme na oblast energií. Evropská unie je důležitým přispěvatelem eh, do fondu eh, pro Afganistan a také se zabýváme tím křehkým systémem. Myslím, že to je jedna z klíčových výzev, která se netýká jenom těch migračních tlaků, které Evropská unie již začíná pocitovat a uvnitř Evropské unie, eh, to bych rád vyzvihl otázku eh, čerpání z absorpce evropských fondů, dále ex ante kondicionalita pro různé eh, strukturální fondy pro eh, financování inovací. Dále jsme provedli poverty mapping, mapování chudoby zejména se to týkalo eh, Řecka a Kypru, program sociální ochrany také chceme eh, posílit konkurenceschopnost v těchto zemích. A nakonec, co se týče našich vztahů, eh, co se týče našich vztahů a finančního rozklíčování těch příspěvků. Když se podíváte, tak asi 92% prostředků, eh, které získáváme, eh, získáváme prostřednictvím Recipient Executed Trust Funds. Eh, my velice těsně spolupracujeme se třetími stranami, to jsou pravidla vlády, které tyto aktivity realizují Představuje to 1,66 miliard opět za toto pětileté období, o němž hovoříme. A co se týče těch zbývajících 8%, finančního hlediska malý podíl eh, je zpravidla analytická práce, vytváření kapacit a má to multiplikační efekt. Jeden příklad, já jsem se zmiňoval například o mapování chudoby spolu s členskými státy, abychom eh, se podívali, jak eh, jaké jsou toky z těchto evropských fondů. A teď ještě několik slov o historii eh, naší rámcové dohody. Začalo to v roce 2001 a to bylo eh, financování naší skupiny Evropskou unii, které se začalo rozšiřovat v roce 2009 myslím, že je spravedlivé se o tom zmínit. Jsme vedli eh, poměrně složitou diskuzi a dospěli jsme k další eh, v rámcové dohodě na pět let a to byl značný eh, podnět pro spolupráci na finančních nařízeních. A byli jsme schopni tedy podepsat po Eh, diskuzích eh, po té, co jsme si vysvětlili všechny požadavky, tak jsme tedy podepsali novou dohodu, která eh, otevřela cestu pro nové příspěvky. A máme dvě možnosti financování, které jich naše skupina využívá jsou eh, dány tedy eh, novým nařízením, finančním nařízením EU, pokrývají především takový typ činností, které provádíme přímo, eh, tedy v naší činnosti, jsou to ty, je to analytická, statistická činnost a velké množství představuje nepřímou právu, to se týká přímo příjemce země nebo další celky eh, a to je tedy kritická část činnosti. Máme tu společn, není tu společná modalita, ta existovala za předchozího nařízení, to by byla určitá výzva, abychom spolupracovali s komisí uvidíme, jak by bylo možné tedy v rámci těchto modalit, těchto dvou modalit pracovat. Zda se tato cesta otevře některé rozdíly eh, mezi novou rámcovou dohodou a tou předchozí. Eh, my pracujeme v eh, duchu, jak o tom hovořil pan Vogem, abychom zajistili, eh, dosáhneme skutečného dopadu. Eh, dosáhli jsme administrativní dohody a máme tedy indikativní eh, ukazatele výsledků a dosáhli jsme mnohem lepší jasnosti a striktních požadavků, které se uvádějí ve zprávě o pokroku jak provádíme různé činnosti, o tom se informuje v závěrečných zprávách a máme jasnou představu, jak se eh, řeší věci. Může to vypadat poněkud byrokraticky, ale je to důležité pro provádění a to Eh, nebylo jasné dříve. Nyní je mnohem jasní, eh, jasná situace ohledně dokumentů, uchovávání dokumentů. Eh, na základě předchozí dohody Světová banka pracovala na stávající politice a pokynech a současně jsme zohledňovali také pokyny Evropské komise. Docha, docházelo ke střetům a nyní se to podařilo tedy vyjasnit. Nyní máme také stejné časové rámce a také zviditelnění, eh, co se týče přínosů Evropské komise, tak nám podařilo zajistit lepší zviditelnění na základě nové rámcové dohody. A jak už jsem řekl, to pilířové hodnocení je klíčovou součástí eh, naší činnosti. Již od roku 2008 jsme se tím zabývali a jsme úspěšní a budeme v tom pokračovat na základě nové rámcové dohody budeme eh, zavádět interní kontrolní systémy. Tyto systémy jsou eh, nezávislé, nezávislé externí audity, účetní systém, eh, zpráva grantů, a potom máme také ne, předpisy a postupy pro oblast veřejných zakázek a jejich financování z evropských fondů. Kromě toho, veškeré prostředky, které se přerozdělují projektům a programům, jsou předmětem, můžete pozvolna dospět ke konci. Ano, chtěl bych velice krátce vysvětlit tento diapozitiv. Máme tu různé projekty, které realizujeme, ale můžeme přeskočit Máme nové eh, typy eh, výkaznictví, tři typy výkaznictví, má to eh, různé dopady na prostředky a na finanční zprávy. Zda byly prostředky vynaloženy podle záměru, dále máme právo finančních rizik a analýzy, to je také důležité, nezávislé kontroly, vyváženost. Myslím, že v bance se tomu věnuje velmi mnoho lidí. Týká se to, eh, máme tu tedy specialisty na životní cyklus a eh, máme tady oddělení pro interní audit, hodnocení, eh, nezávislé hodnocení, institucionální integritu je to asi 450 zaměstnanců, kteří eh, se sledují eventuální eh, využití, zneužití a eh, posusují tedy ty efekty. Pokud se můžeme tedy podívat na výsledky dohledu, jak již Eh, jsem řekl, spolupracujeme s Evropským účetním dvorem, týká se to přímých eh, nákladů. Tady byla tedy ta velice nízká nízký podíl 0,02 desetiny, procenta, což bylo uhraženo na základě eh, verifikačních auditů bylo to spíše způsobeno nekompletní dokumentací než eh, eh, podvody nebo eh, nevěrou. A poslední obrázek paní předsedkyně, co se týče závěru. Chtěl bych pouze říci, že sdílíme klíčové zásady a hodnoty e, jako Evropská komise, hodnota za peníze, efektivita, e, nulová tolerance e, vůči korupci a podvodům. Nová rámcová dohoda podstatně zlepšila základ pro naše partnerství a e, provádíme tedy to pilířové hodnocení s úspěchem a chceme v něm pokračovat. A jak jsem již řekl, e, poměrně rychle jsme e, vytvořili robustní rámec pro řízení a kontrolu z hlediska prevence i zjišťování. Poslední finanční období vedlo k tomu, že dva pracovní účastníci museli být propuštěni Světové banky, takže eh, my toto pravidla uplatňujeme v praxi. A ještě bych chtěl říci, že se velice rozvíjí partnerství a eh, chceme s radostí dále spolupracovat v oblasti rozvoje s komisí a eh, vůbec spolupracovat s celou Evropskou unii. Děkuji vám. Ano, já vám velice děkuji. Chtěla jsem také zajistit, abychom mohli položit několik otázek. Vy jste eh, mohl hovořit eh, déle, než eh, kolik máme času na otázky. A já bych také měla otázku, která se týká nulové tolerance podvodům a korupci. Nemohu tomu uvěřit. V Kaně došlo k jednomu případu podvodů. Týkalo se to Eh, Velké Británie a Světové banky jako dárci EU eh, e o tom nevěděla. Dozvěděli jsme se o tom jenom náhodou, proč jsme nebyli rozumění. proč nedošlo ke spolupráci mezi dárci. Eh, to je politování hodná záležitost, která zanechala E, poměrně špatný dojem, to musím říct naprosto otevřeně. A potom jste mě překvapil, já jsem viděla, že e, některé věci děláte e, v rámci EU, máte to na stránce 10. Bylo by možné, abychom obdrželi takový přehled, v kterých členských státech jste zastoupení a s jakými částkami že byste nám uvedl i ty částky mimo EU za rok 2013, na kterém právě pracujeme. A integrace Romů jste říkal, co děláte v této oblasti. Já se omlí, omlouvám, Michal že si žádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Emplade. Musím říci, že ten pokrok, kterého jsme dosáhli pomocí tohoto nového rámce se Světovou bankou a EU, my jsme třetí největší dárce pro Světovou banku, když se podívám zpátky na svoji návštěvu do Washingtonu a na ty diskuze, které jsme tam vedli za poslední období v tomto výboru, tak jsme také hovořili o tom, jestli by bylo možné, aby Evropská unie získala informace, které Členské státy, tedy vlastníci, eh, které mají tedy členské státy, to znamená vlastníci Světové banky, akcionáři, protože problém je v tom, že nemáme žádný přístup k dokumentům, které se prezentují auditnímu výboru a exekutivním výkonným ředitelům. Takže mohli byste nám odpovědět na tuto otázku, je něco takového teď možné v rámci nové eh, rámcové dohody, dohody anebo by muselo být nutnou podmínkou plné, plnoprávné členství Evropské unie, abychom měli tady přístup k těmto dokumentům. Pan Perecký, prosím. Děkuji. Vy jste zmínil aktivity banky, které souvisejí s strukturálními a kohezními fondy a a s tím, co tady činíte ve spolupráci s členskými státy, abyste dohlédli na to, Eh, co si všichni přejeme, že tady budeme mít eh, cílové konečné výsledky, které skutečně jsou v souladu s programem. Bylo by možné, abyste nám mohli poskytnout takové hodnocení toho, jaký by byl váš celkový závěr, pokud jde o to, co je třeba podniknout, aby bylo možné zlepšit konečné výsledky, efektivitu a účinnost těchto fondů. Takže v podstatě mi jde o to, do jaké míry eh, je tady nedostatek na straně nedostatečného finanční, nedostatečné finanční zprávy a do jaké míry je to výsledkem podvodné nějaké činnosti, podvodných aktivit. Co je větší problém? Možná je to obojí. Takže určitě by mě zajímalo, jak vy to hodnotíte. Prosím, pan Vlad. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já budu muset udělat to samé, co kolegové z OSN, pokud jde o ten případ z Gany, protože eh, sám s ním nejsem obeznámen a musím zajistit, že informace, které poskytnu vašemu výboru, eh, jsou jak komplexní, tak absolutně stoprocentně správné. Pokud jde o to, co děláme ve vztahu zeměmi mimo EU, tak tady samozřejmě vám můžeme poskytnout konkrétní přehled toho, jaké máme eh, vztahy, pokud jde o ty svěřenecké fondy, ale tady k tomu chci říci něco, co vlastně souvisí s otázkou tamhle toho kolegy, a sice, že naše činnosti v této oblasti se spíše zabývají technickou pomocí, to znamená, jsou to nějaké uhra, za poradenskou činnost, takže skutečně nebereme peníze eh, Evropské komisi Eh, proto abychom jim tímto nepřímým způsobem tedy vynakládali. Tady poskytujeme například poradenství rumunské vládě, když se snaží tedy restrukturalizovat vzdělávací sektor, když se zaměřují na eh, žádosti o eh, financování inovací, to znamená, zajišťujeme to, aby splnili veškeré podmínky. Ještě k tomu mohu říci, když se teď rychle dívám na svůj dokument, že pokud jde o e, zemí, země, které si přímo od nás půjčují, to je Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Kypr. A tam my e, také poskytujeme Rumunsku, Bulharsku, Polsku, ale také Lotyšsku, Maďarsku, Slovensku, Kypru, Řecku a Itálii ty poradenské služby, které jsou proplatitelné. Dále napomáháme švédské vládě při posuzování konkurenceschopnosti, to vlastně navazuje na tu zprávu Doing Business. Ale konkrétní částky a přehled a tabulku vám poskytneme samozřejmě později. Já osobně se těmito otázkami nezabývám, takže nemám pocit, že bych byl schopen vám konkrétně říct, jaký je, jaká je ta rovnováha mezi nedostatky na straně finanční zprávy a mezi přímo už podvody, takže k tomu vám asi už více neřeknu. Já se musím vyjádřit jako fanoušek Světové banky, protože její činnost je pro nás velice důležitým zdrojem údajů, abychom věděli, jak se máme zabývat i vlastními členskými státy. Ale chtěl bych se ještě jednou zeptat na tu integraci Romů bez Eh, úspěchu jsme se snažili získat informace o tom, jaké iniciativy v oblasti integrace Romů existují. Jistě ty můžeme uvést, ale co bylo skutečně učiněno, s jakým výsledkem, to nevíme. A eh, interpretuji tedy ten obrázek 10 správně, že z eh, prostředky komise něco realizujete v členských státech nebo děláte něco v místě pro členské státy. Takže konkrétně k této otázce spolupracujeme se členskými státy a zaměřujeme se na to, jak oni využívají strukturální fondy EU, aby a radíme jim co mohou udělat, pokud jde mapování chudoby, ale také pokud jde o integraci Romů. Takže ne, ne, není to tak, že bychom zvlášť si brali prostředky od Evropské komise, abychom v této oblasti něco udělali. Eh, tyto eh, členské státy mají často problém s absorpcí, se správným využitím finančních prostředků. A tady mi kolegyně říká, že také spolupracujeme s Evropskou eh, komisí eh, na speciálním svěřeneckém fondu pro integraci Romů, ale to tady eh, spíše souvisí s těmi specializovanými studiemi. To je DG Regio. Ráda využiji této příležitosti. Ještě se zeptám, několikrát jste hovořilo o tom eh, novém finančním nařízení a to závisí na mnoha bodech, na využití finančních nástrojů. Jste do toho nějakým způsobem zapojení? Pokud ano, jak? K finančním eh, nástrojům, tak to je, mm, nad tím jsme se ještě nezamýšleli, je to něco, co eh, dohoda pokrývá, ale banka v tuto chvíli se na to nezaměřuje aktivně. Eh, kolegům z Evropské komise eh, jsme řekli, že kdybychom chtěli tímto směrem se pustit, tak bychom museli opět projít tím pilířovým posouzením v této oblasti, ale v tuto chvíli se tím nezabýváme. Unser Leben ist ja auch konkret. Náš život je konkrétní. Můžeme se vás zeptat, co řeknete našim členským státům z hlediska absorpce prostředků z fondu. Jakou radu jim dáte, že bychom ji mohli třeba převzít? Again, I, I... Tady musím říct, že opět nejsem eh, osoba, která by konkrétně tyto rady poskytovala. To jsou operační kolegové eh, z příslušných místních kanceláří, ale myslím si, že je třeba říci, že to je velice specifické, záleží na konkrétní zemi. Celá řada těch rad se týká skutečně základního finančního řízení, finanční zprávy, aby tedy si eh, ty členské státy byly vědomy toho, že ty finanční prostředky jsou k dispozici a jak je využít a také potom eh, provádíme eh, funkční revize toho, jak se konkrétně tyto finanční prostředky vynakládají. Děkuji, kolega Šoltis. Eh, Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za slovo. Ve světle toho, co jsem slyšel od Světové banky a OSN, tak si říkám, že možná by bylo třeba udělat ještě do budoucna takový krok, asi eh, by bylo vhodné mm, požádat, aby nám eh, i do budoucna předávali konkrétní informace. Možná bychom měli si eh, definovat nějaký konkrétní způsob výměny informací, tak abychom mm, třeba neintervenovali <clears throat> v nějakých příliš citlivých sektorech, a já si myslím, že bychom mohli si nějak vytvořit takový kanál pro vyměnu informací, paní předsedkyně, tedy s OSN i se Světovou bankou, poněvadž jde o velice významné partnery EU. Děkuji. Ja. Vielen Dank. Já vám velice děkuji. Jak budeme tedy dále pokračovat? Já si myslím, že se zeptáme komisi, jak se naplňují ty dohody a také by bylo hezké, kdybychom obdrželi konkrétní informace od komise, protože jistě mnoho informací je k dispozici, ale e, je tu velkou otázkou, zda se všechny k nám dostanou. Je tu paní Luke za e, DG Devko, prosím. Se ptáte, jak implementujeme rámcové dohody? samozřejmě je v zájmu obou stran je implementovat korektně. My zatím jsme nepodepsali žádné nové smlouvy v rámci té nové rámcové dohody, ale to se chystá. Takže jsme rádi, že teď máme nový rámec. Ono nám to trvalo určitou dobu eh, definovat, protože nejprve jsme museli si vysvětlit terminologii a ty jednotlivé koncepce, to se nám podařilo, což kvitujeme s potěšením, protože to je důležité pro to, abychom implementovali naše strategické partnerství. Nevím, zdali další, jaká byla další otázka? Máte další otázku? Otázka zní, jak eh, bude parlament informován komisí o eh, naplňování této dohody poskytujete informace komisi a e, jde o to, aby se alespoň ty podstatné informace dostaly do parlamentu. Asi jediný způsob, jak e, provádíme interní reporting, tak to je prostě, my máme určitá čísla a data e, pro jednotlivé oblasti spolupráce a tam není problém ty výkazy poskytnout. To je snadné vám poskytnout eh, detailní informace na vaše vyžádání. Tak eh, první detailní otázka se týká Ghany. Tak eh, na to budeme pamatovat. Ghana. Už se nikdo nehlásí o slovo. Pardon. Paní předsedkyně, já jsem zapomněl odpovědět na otázku Eh, která zde byla vznesena. Možná to neudělám uspokojivě úplně. Pro... Já tady se dívám na článek 17 eh, vzájemně odhodnuté procedury, dohodnuté procedury, a to znamená poskytovat komisi veškeré příslušné dokumenty, které se týkají finančního řízení, aktivit, které spolufinancuje mm, zcela, tedy nebo částečně EU, takže Mm, to je otázka míněna tedy příš, spíš na auditní výbor. To je otázka e, rozhodnutí e, našich vedoucích představitelů, jak oni hodlají vyměňovat si informace. A jenom bych tomu řekl, že Evropská komise je třetí největší dárce e, do těchto E, svěřenských fondů. Mm, takže mm, to, e, ale samozřejmě AIDA je jednou z největších tedy e, entit, ale to je, s tím není spojeno, s tímto aspektem. Herzlichen Dank für... Já vám velice děkuji. Děkuji i zástupcům OSN, i Světové banky za tuto výměnu názorů, ve které budeme určitě pokračovat v obdobné formě. Děkujeme, že jste se dostavili. To bylo v každém případě velice užitečné a důležité. Musíme zůstat v kontaktu, protože my jsme ti, kteří to musí zkoumat trochu důkladněji než od než ostatní. Děkuji. Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 9 hodin. Děkuji za účast.